řízení konfliktu zájmů eh, ve souvislosti s agenturami. Eh, s cílem věsnit usne, směna směrnice s cílem vyjasnit ustanovení týkající se um, agentur. Děkuji, pane předsedo. Já přejdu do angličtiny. Vážení poslanci, Evropského parlamentu. Děkuji vám za příležitost a děkuji vám za zájem o zvláštní zprávu řešení střetu zájmu ve výbrunách agenturách EU, která byla publikována v říjnu minulého roku. Mezitím jsem Eh, se dozvěděl, že tato otázka konfliktu zájmů byla iniciována v tomto výboru v roce 2009. Takže mohu přeskočit část své prezentace, to je vysvětlování toho, proč je střed zájmu důležitý. Eh, místo toho vysvětlím, proč si účetní dvůr vybral toto téma a cíle. Na jaře 2011 Evropský parlament, konkrétně Výbor pro rozpočtovou kontrolu, požádal soud o komprehensivní, eh, komplexní analýzu agentur, eh, řízení situací, kde je potenciální konflikt, střed zájmů. V posledních letech se objevila řada případů mm, související s střetem zájmů, v některých agenturách, kterých bylo informováno v tisku. EU má mnoho agentur, které se zabývají mm, velkým množstvem témat. Týká se to bezpečnosti zdraví, bezpečnosti potravin, dopravy, léčiv. Audit um, obsahuje seznam mm, procedur pro řízení z případů střetu zájmu v agentuře pro inovace, ehm, bezpečnost potravin a léčiva. Audit má zodpovědět hlavní otázky, zda tyto agentury řádně řídí e, situace střetu zájmu. Snažíme se zodpovědět dvě podotázky. Jedna zda jsou adekvátní postupy na řízení k střetu zájmu a za druhé zda ty eh, agentury adekvátně implementují své politiky a procedury pro řízení střetu zájmu. Obvykle ve státních zprávách jsou i závěry a doporučení. Eh, bylo nutné eh, vytvořit parametry především při absenci definice střetu zájmů je užitečné využít definici OECD. Dále bylo potřeba eh, referenčního rámce minimálních požadavků nezávislosti a transparentnosti klíčových hráčů v, v, pro, v různých procesech v agenturách. Zase jsme využili pravidla OECD, kde jsou mezinárodní benchmarky pro politiku konfliktu zájmů. Co se týče zjištění mm, auditorů a doporučení účetního dvora. Audit se zaměřoval na politiky a postupy řešení situací k střetu zájmů v těch čtyřech agenturách, které jsem uvedl. První zjištění bylo, že neexistuje komplexní evropský regulační rámec střetu zájmu, který by zajistil minimální požadavky nezávislosti a transparentnosti pro všechny EU agentury a klíčové hráče. Co se týče podrobných zjištění, je to poměrně smíšený obrázek. Eh, učení dvůr zjistil, že řada vybraných agentur eh, adekvátně řídí situace střetu zájmů. Úroveň a typ nedostatků se liší u jednotlivých agentur. V kopii hm, zprávy je to vidět jasně v tabulce po odstavci 89 a příloze 3 a 4 římská. Soud zjistil, že ve vybraných agenturách, agentury pro léčiva, bezpečnost potravin, je, jsou nejlepší e, politiky pro řízení střetu zájmů. Agentura pro chemikálie má politiky, které nejsou kompletní a jsou méně přesné. Přičemž Evropská e, agentura pro leteckou bezpečnost nemá žádné postupy. Tyto agentury v podstatě nemají vhodné politiky pro identifikaci střetu zájmu v případě kandidátů, než e, expert nebo mm, člen správní rady nebo odvolací rady je jmenován. Toto je e, ve všech agenturách. Dále účetní dvor našel nedostatky v e, deklaracích střetu zájmů nejsou tam jasná kritéria, anebo pokud ano, tak agentury vždy je konsistentně neaplikují. Důležitá je implementace politik a procedur v agentury pro chemikálie v případě odvolací rady, kde jsou nedostatky. Co týče transparentnosti, v deklarace nebo prohlášení střetu zájmů to bylo řádně řešeno ve všech agenturách, kromě agentury pro bezpečnost letectví. Avšak eh, tyto agentury jsou méně transparentní, co se týče publikace eh, střetu zájmu během jednání správní rady a vědeckých orgánů a v kontextu vědeckého rozhodování. Školení pro případ konfliktu zájmu také bylo předmětem zkoumání a všechny, poskytují to všechny agentury, ale agentura pro chemikálie a bezpečnost letectví má nedostatky důležité. Co se týče agentury pro bezpečnost letectví, tak se to týká typu školení, přičemž u agentury chemikálií Ehm, druhu školení. Postupy ehm, řešení pro případ, že experti odejdou do soukromého sektoru, tak tam byla identifikována řada nedostatků. Konkrétně nedostatek pravidel pro rizika ehm, týkající se dalších aktivit expertů a členů správních rad, absence objektivních kritérií, jaká situace představuje konflikt zájmů a za třetí, jednání o budoucím zaměstnání nejsou e, součástí stávajících politik vybraných agentur. A dále pouze agentura pro léčiva měla politiku týkající se darů a pozvánek pro celou agenturu. E, soud podal několik Mm, doporučení, které logicky vyplývají z našich závěrů. Účetní dvůr doporučuje například, že všechny vybrané agentury by měly eh, mm, vypracovat politiky pro postupy pro střed zájmu, které eh, řeší specifická rizika. Kandidáti by měli být předmětem screeningu před jmenováním, to se týká všech agentur. Vybrané agentury by měly mít jasná kritéria pro hodnocení deklarace o střetu zájmu. Totež se týká tran- eh, případu porušení důvěry a postupů pro tento případ celé agentury. Co se týče agentury pro chemikálie, tam by měla být lepší implementace politik střetu zájmů pro e, členy odvolací rady a zaměstnance. Dámy a pánové, můžu pokračovat dál a dál v těchto doporučeních účetního dvora. Bude to trvat ale dlouho. Já bych chtěl říci, mm, toto, protože vím, že tento výbor příliš nezajímá, co se dělo v minulosti, ale spíše to, co se bude dít v budoucnu, tak chci zmínit, že jedno z doporučení soudu, to je doporučení číslo 10 a 11, doporučuje, že Učení eh, dvůr se domnívá, že evropská legislativa by Mm, mohla eh, zvažovat další vývoj legislativního rámce týkající se řízení střetu zájmu s pomocí doporučení OECD a nejlepší praxe jako referenční bod. Je nutné říci, že účetní dvůr dokončil audit eh, v říjnu 2011 vlastní práce a následné práce v agenturách po tomto datu nebyly posuzovány účetním dvorem a nejsou tedy e, předmětem této zprávy. A jak účetní dvůr? Hmm. Pracoval, nám se podařilo posoudit situaci ve čtyřech vybraných agenturách. Proběhla jednání na nejrůznějších úrovních. Eh, prošli jsme všechnu dokumentaci, takže máme pevné základy našich zjištění, závěrů a doporučení. To je, myslím, všechno, pane předsedo. Téměř všechno. A v této fázi chci říci, že jednu, jednu věc na závěr. Bez velice konstruktivního přístupu všech čtyřech agentur během auditu a velice eh, aktivního auditorského týmu bych neměl to potěšení tady být. Takže jsem za to velice vděčen a těším se na otázky poslanců k tomuto tématu. A ještě jednou vám děkuji za pozvánku. Děkuji. Well, thank you very much, Mr. Ludbor. Děkuji mnohokrát, pane Ludborši. To byla nesmírně zajímavá prezentace. Myslím, že je dobré, že Konečně vedeme strukturální diskusy o střetu zájmu um, a ne odvíjíme se pouze od jednotlivých incidentů. Mám tady seznam řečníků. Um, Bart Stas, Corinne Lepáš a já jsme zatím zapsáni. Hlásí se ještě někdo další z našeho výboru? Ne, v tom případě dávám slovo, slovo Bartu Stásovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat účetnímu dvoru, protože vypracoval opravdu dobrou razantní zprávu. Já jakožto člen výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, čtu různé zprávy účetního dvora. Musím říct si, že tato zpráva je opravdu robustní. Samozřejmě obecně kvalita zpráv účetního dvora je v každém případě vysoká. A zde je to opravdu mimořádné. Je to zpráva, na kterou jsme již dlouho čekali, kterou připravoval již předchůdce aktuálního člena účetního dvora. Chci oběma z nich a jejich týmům poděkovat za tento výsledek jejich práce. Správně jste uvedl, že tady smyslem není eh, zabývat se minulostí, ale upírat pohled do budoucna. Myslím si, že to je také úkolem výboru Envy. Musíme skutečně napřít své úsilí do budoucna a tou cestou je udělení absolutoria. Já ovšem nyní nemám eh, otázku na EUD, kterýž odvedl svoji práci, ale na komisi. Úvodem eh, se tady hovořilo o doporučení číslo 10 a 11, eh, které jsou velice specifickým dotazem na Evropskou komisi, či výzvou ke komisi, aby předložila návrhy, pokud je o zajištění konsistentnosti některých pravidel, předpisů a nastavení rámce pro řízení a předcházení střetu zájmu. Takže táží se Evropské komise, zda na toto doporučení pozitivně zareaguje, jaký bude časový rámec a kde můžeme ty návrhy čekat. Děkuji a nyní paní Korin Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, já se nejprve chci připojit ke kolegovi Stásovi a poděkovat určitě dvoru. Je to zpráva, kterou jsme na kterou jsme dlouho čekali a která je stejně důležitá v řadě ohledu. Jednak eh, ta problematika je naprosto zásadní, protože co je pro EU nejdůležitější, je důvěra občanů v instituce a jejich rozhodnutí. Pokud je o problematiku střetu zájmu, je to problém, který se znovu a znovu vrací a který podrývá důvěru, kterou mohou naše občané chovat a vkládat v kvalitu přijímaných rozhodnutí a jejich odvodnění. Z tohoto důvodu je tato zpráva tak významná, protože nám umožňuje vrhnout světlo na některé problémy a dysfunkčnost, což následně může vyústit v nápravu situace. Problém, pane předsedo, je v tom, že to, na co se zde upozorňuje, není pouze na papíře, má to reálné dopady reálné dopady na stanoviska, která jsou pracována, a na rozhodnutí, která všichni kolektivně přijímáme. Evropská agentura pro životní prostředí včera zařadila zprávu, která je nesmírně důležitá. Má více jak 800 stran, je to tedy velmi objemná, objemná zpráva a mohu eh, se přiznat, že jsem ji zatím ještě v úplnosti nepřečetla, ale tato zpráva osvětluje některé anomálie v rámci rozhodovacího procesu, přijímání rozhodnutí a zbytečně dlouhých lhůt, časových skluzů. Jsou zde některá nevyhnutelně potřebná rozhodnutí v EU pro naše občany, pro životní prostředí, pro uh, způsob financování, a dochází ke skluzům a nebo jsou uh, předkládány expertní studie, které jsou opravdu sporné, tedy takzvané expertní studie. Uh, takže to opravdu důležitá problematika. Já mám dva dotazy. Za prvé, zda EUD eh, chce poměrně rychle se vrátit ke stejnému tématu a eh, ověřit, do jaké míry byly vyvozeny závěry na úrovni každé agentury eh, z vašich kritických slov. Já si myslím, že to je nesmírně důležité. Druhá moje otázka naváže na dotaz kolegy Stase před chvílí. Je určena spíše komisi Počítáte s nějakou iniciativou do konce tohoto funkčního období, tak aby toto téma bylo vhodným způsobem ošetřeno, protože výrazná část kritiky Evropské unie, parlamentu, role lobbystů a spory kolem expertních a počet sporů kolem expertních studií eh, se mohly se mohl snížit díky přísným pravidlům, která budou, jejich dodržování bude kontrolováno, a to potrhuji, kontrolováno eh, prostřednictvím následných eh, deklarací, prohlášení a také sankcionováním střetu zájmu, ke kterým by případně ještě docházelo. Takže pokud bychom toto zvládli, pane předsedo, výrazně by se zvýšila kvalita našeho rozhodování a mohli bychom také výrazně posílit důvěru občanů v agentury, které jsou tak potřebné, a důvěru občanů v rozhodnutí, která my poslanci v parlamentu spolu s radou přijímáme. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Lepaš. A nyní chci dát slovo panu Ludborsovi, protože jedna otázka byla, nebo některé otázky byly určeny vám, takže prosím. A promiňte, ještě, ještě jeden kolega žádal o slovo. Omlouvám se, pane předsedo. Chtěl jsem to tady dát, eh, své, ještě to panu zpravodaj a potom pan Gebrandy. Já jsem se zapsal na závěr seznamu, když jsem um, seděl na vašem předsednickém přesle před chvílí. Tak zaprvé, myslím, že je velmi důležité pro Evropu, abychom měli silné, nezávislé autoritativní agentury a proto si myslím, že je opravdu důležité vyřešit problém střetu zájmu. To ovšem neznamená, že už nezaznamenáme žádná kontroverzní rozhodnutí ze strany agentur. Jakmile bude střed zájmu e, vyřešen, protože kontroverznost může být součástí rozhodování agentur. Ale jsem rád, že konečně vedeme strukturální diskusy o této věci a nevycházíme pouze eh, z dílčích incidentů, které se objevily v plnulých pár letech. Dnes ráno ve výběru pro rozpočtovou kontrolu proběhlo slyšení s agenturami v rámci absolutoria za rok 2012 a také k této zvláštní zprávě. Takže již dnes dopoledne jsme to zde v parlamentu projednávali, ale eh, dovolte, abych položil ještě eh, několik otázek a vyjádřil určité poznámky na adresu eh, člena účetního dvora. Za prvé, naprosto souhlasím s vaším závěrem, že bychom měli vypracovat své, eh, svoji vlastní metodiku, své vlastní pokyny, protože to, co existuje v rámci OECD, nestačí, nepokrývá to všechny problémy, kterým čili agentury. Například eh, orientace OECD se týká pouze zaměstnanců organizací, nikoli externích expertů a to právě patří k jednomu z nejkontroverznějších témat u evropských agentur. Takže naprosto souhlasím s tímto doporučením a rád bych se také dotázal komise, jaký je aktuální stav u této věci. Mám ještě dotaz na člena účetního dvora ohledně toho, jaké druhy střetu zájmu jste eh, zaznamenali analyzovali. Jeden ve vaší zprávě uveden není a je také důležitý. Je to střed zájmu mezi eh, agenturou jako takovou a její řídící radou eh, či správní radou, kde jsou zástupci všech členských států. Velmi často totiž se do eh, působení řídícího orgánu promítají zájmy jednotlivých členských států. Jež zde může jít o střed zájmu, protože nejde nutně o zájem agentury ale také jsou agentury, kde tito národní zástupci jsou v představenstvu eh, jakožto zástupci některých vnitrostátních agentur či orgánů. A tady jde o zjevný střed zájmu, protože tyto vnitrostátní orgány jsou často vnímány jako přímí konkurenti eh, dotčené Evropské agentury. Takže moje otázka zní, proč tato problematika nebyla součástí vaší studie, vaší zprávy a zda eh, byste se tím případně mohli zabývat do budoucna. Možná bychom poté mohli také eh, eh, diskutovat vůbec o roli zástupců členských států v řídicích orgánech, ve správních radách. Já si myslím, že řídící pracovníci agentur, že by neměli jak se dýchat na záda zástupci členských států, kteří prosazují národní zájmy. A ještě na závěr dnes dopoledne výkonný ředitel agentury EFSA oznámil, že tato agentura chce experimentovat eh, s větší mírou využívání eh, interních eh, expertních zdrojů, zejména u problémů, jako, je, jako jsou geneticky modifikované organismy a podobně, že tedy by nebyly najímáni experti zvenčí, z univerzit a tak dále, ale že by tuto problematiku pokrývaly interní odborníci agentury. Podobný systém má, eh, mají USA, eh, například americká agentura pro ochranu životního prostředí. Moje otázka na komisi i účetní dvůr zní, zda by toto bylo vhodnější řešení pro zaručení úplné nezávislosti. Zda by to byla nejlepší cesta, jak ošetřit střed zájmu, jak jej vyřešit a zda jsme Eh, připraveni nést tyto náklady, protože by tento systém byl mnohem dražší než ten aktuální. Děkuji. A nyní ještě Michel Rivazi. Děkuji, pane předsedo. Zde diskutujeme o nesmírně důležitém problému, kterým je střed zájmu. Já se připojím ke kolegům v tom, že určitě je třeba situaci kontrolovat, ale pokud nemáme stanovené sankce, tak kontrola eh, moc neposlouží. Takže naši politikou obvykle není sankcionovat, ale já si myslím, že je naprosto nezbytné sankce, nějaké sankce zavést. Eh, pokud je o eh, střete zájmu na úrovni agentur, často se nám říká, že experti jsou vybíráni členskými státy. Proto je tedy důležité, aby v rámci agentury existovalo pracoviště, které eh, v rovině fungování agentury se stará o to, aby pokud expert eh, nominovaný členským státem, který nemá potřebnou kvalifikaci, eh, nebyl využit. Eh, aby bylo možné využít jiného experta, kde nebyl takový střed zájmu. A týká se to i agentur, i ředitelů, co není řeknu. Když se podíváme na generální ředitelství Sanko nebo pro hospodářskou soutěž nebo pro energetiku, víte, že tam se nepožaduje vůbec prohlášení zájmu u těchto pracovníků. Tady jde opět o dysfunkci. Jak je možné, že generální, od generálních ředitelů nežádáme prohlášení o jejich zájmech, když tak drasticky kontrolujeme a hlídáme tuto věc jinde. Představte si, že generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, které tolik může ovlivňovat chod průmyslu, nemusí takováto prohlášení vydávat. Takže tady máme obrovský deficit v této oblasti. A další věc, která mne šokuje, hovoříme o agenturách, o generálních ředitelstvích a dokonce i na úrovni Evropské komise, když jsme jmenovali Michel Petit do čela etického výboru, který má vypracovat zadání či eh, eh, pokyny pro komisaře, kteří opoštili svoji funkci. Eh, tato osoba byla generální ředitelkou pro právní záležitosti na komise a nyní působí Eh, v, soukromém, v soukromé advokátní firmě, eh, která poskytuje poradenství firmě Philip Morris. Jak můžeme, jakožto europoslanci, akceptovat, že eh, v čele etického výboru zasedá někdo, kdo je příkladem střetu zájmu? Já toto shledávám opravdu nepřístup, nepřípustným. Pokud se snažíme kontrolovat, hlídat střed zájmu na agentur, musíme tak postupovat všude a stanovit sankce. Pak budeme důvěryhodní vůči evropským občanům. Děkuji. Dobře, závěrem slovo uděluji eh, panu doktorovi, aby odpověděl na všechny otázky a pohovořil o všem, co zde zaznělo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Stajesovi za eh, milá slova, pokud jde o dovedenou práci a správně uvádí, eh, že můj předchůdce to inicioval mm, a byl to také iniciováno zvláštní eh, zprávou dalšího kolegy eh, a pokud jde o to, co říkala paní Lepáš, jakým způsobem chceme v budoucnosti navázat na, na ty současné věci. Eh, my ve jedné zprávě ve vhodnou dobu zvážíme, jakým e, způsobem dále pokračovat. A já si myslím, že by mělo být v zájmu tohoto výboru a také v mém zájmu uvést, že komise na konci minulého roku připravila takzvanou cestovní mapu ona o e, aktualizaci společného přístupu k decentralizovaným agenturám Evropské unie, e, kde šlo o právě střety zájmu. A je tady harmonogram je to stanoveno na konec roku. A já si myslím, že pro nás bude mnohem smysluplnější, doufám, že pro vás to bude také smysluplnější, když eh, nejprve agentury, pardon, když agentury nejprve připraví svou iniciativu, to znamená politiku a postupy v tomto rámci a potom budou mít možnost eh, tyto věci implementovat a posléze bude pro nás hodný okamžik, abychom zhodnotili situaci, zda se zlepšila nebo ne. Takže skutečně budeme to sledovat, bez pochyby ano. Otázka je, kdy bude nejvhodnější okamžik, který přinese eh, největší přínos. Eh, nejvě... Pokud jde o otázky pana Gebrandyho, vašeho zpravodaje, Především chci říci, že alespoň z mého pohledu jsme se snažili všechny věci zasadit do co nejcelistvějšího obrázku. Snažili jsme se zohlednit celou situaci střetu zájmu, na počátku naší zprávy jsme tam měli celou řadu věcí, které se tam eh, objevily v souvislosti s takzvanými inherentními riziky, které eh, jsou spojeny s akcí, s aktivitou některých agentur a národní orgány eh, byly zastoupeny, eh, jsou zastoupeny v řídícím výboru a, a tam někdy dochází eh, k outsourcingu a to samozřejmě neuniklo naší pozornosti. Pokud si budete přát uvést další případy, tak já bych vám mohl k tomu něco poskytnout, ale v tuto chvíli jsem přesvědčen, že jsme se opravdu snažili pokrýt eh, většinu těch hlavních střetů zájmu pokud ne všechny. Další otázka, insourcing. Eh, o tom se hovořilo dnes dopoledne eh, v souvislosti s jednou konkrétní agenturou a tady bych byl opatrnější. Máte pravdu, pokud se toto stane, pokud to bude provedeno tímto způsobem, tak to bude nákladnější. Otázka je, jestli toto znamená tu správnou rovnováhu, ten vyvážený přístup, jestli bude možné vyvážit náklady a přínosy. Já nejsem odborníkem, takže to není na mě, abych to odhadnul, ale myslím si, eh, že tady je potřeba se na to podívat, ocenit si to, abychom si řekli, jaká je správná rovnováha mezi insourcingem a tím, jak je to prováděno v současnosti. Ta otázka totiž není tak jednoduchá. Někteří z expertů pro, pro ně to bude obtížné eh, profesně nebo akademicky přijmout takový návrh. Takže není na to jednoznačné řešení. Dále, pokud jde o to, co říkala paní Rivasi, ano, myslím si, že máte pravdu. My jsme velice opatrní v našich doporučeních když říkáme, že evropský zákonodárce musí posoudit, do jaké míry by legislativní rámec Evropské unie měl být dále rozvinut. Pokud se ptáte na můj osobní názor, tak bych vám řekl, ano, máte pravdu, nemělo by se to zabývat pouze agenturami, měli, mělo by se to týkat také přeshraničními agenturami, evropskými institucemi a dalšími orgány, jako eh, jsou například eh, některé eh, společné podniky. To všechno by mělo být pokryto. Samozřejmě otázkou je, jaká je správná eh, míra nebo úroveň, co by se mělo řešit společně a co by se mělo ponechat na vlastní zodpovědnosti jednotlivého subjektu. Například tady o tom teď diskutujeme na úrovni agentur. Jsou některé otázky, Eh, které eh, lépe vyřeší agentury na své vlastní úrovni. To se mnou jistě budete souhlasit. Děkuji, pane předsedo, doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky, které zazněly. Děkuji eh, za vaše odpovědi, za to, že jste přišel mezi nás, že jste prezentoval zprávu. Je zřejmé, že tu a tam bude potřeba ty věci ještě dopracovat to platí i pro jiné instituce než je parlament a na tom budeme pracovat. To je náš stálý úkol, že neustále usilujeme o zlepšení a vaše zpráva k tomu přispěla. Velice vám děkuji. A nyní se můžeme podívat na další bod na pořadu jednání a to je směrnice o medu. Chcete se vyjádřit k medu? Ne, pane předsedo, já jsem položil otázku komisi a nevím, jestli tady jsou zástupci komise. A paní Lepáš tady hovořila o závěrech 10 eh, a 11 a ty se také obrací na komisi. Na komisi. Pokud tady jsou zástupci komise, byl bych velice rád, kdyby zareagovali. Um, bylo by moudré, pokud tady nejsou, aby nám to dali alespoň písemně. Je tady zástupce komise, někdo, kdo by byl schopný odpovědět na tyto otázky? Dobře, máte slovo. Pane předsedo, ano. Jsem, zastupuji tady eh, generální ředitelství Sanko. A nejsou tady samozřejmě zastoupeny všechny ředitelství, které to zajímá, ale je tady jedna otázka, která se specificky týká našeho ředitelství. To se týká nových návrhů generální ředitelky výkonné agentury kde jde o větší zapojení zaměstnanců EFSI do vědeckých stanovisek. Já si myslím, že to je zcela nový návrh, který v tuto chvíli analyzujeme a jak tady velmi vhodně řekl zástupce účetního dvora, tak samozřejmě tady musíme odhadnout náklady a přínosy a musíme se snažit najít tu správnou rovnováhu, abychom jednak měli kvalitní expertízu, s co největší nezávislostí a z tohoto úhlu pohledu to musíme velmi pečlivě zanalizovat, což eh, s EFSO uděláme. A jak také potvrdil zástupce komise dnes dopoledne, pokud jde o doporučení ke společnému rámci pro nezávislost agentur, je to doporučení, které vyslovila také interinstitucionální skupina o agenturách a toto doporučení bylo převzato do cestovní mapy komise v akcích 33 a 35. Generální ředitelství eh, tady je eh, v čele nebo koordinuje určitou práci na pokynech, které budou přijaty v roce 2013 a tady samozřejmě na tomto eh, bodu budeme spolupracovat s agenturami. Děkuji. Děkuji za to, že jste odpověděla na tyto otázky a teď se dostáváme k dalšímu bodu a to je směrnice o medu a slovo má paní Gerling. Thank you. This one's working. Uh, I'm just going to uh, run through uh, briefly. Já velice stručně vysvětlím logiku svého stanoviska k této zprávě. Je to poměrně jednoduchá zpráva. Komise má dva důvody, proč revidovat tuto směrnici. Jednak definovat právní status medu a pilu, především po rozhodnutí soudu, kdy se říká, že pil je složkou medu, a za druhé sladit směrnici s ustanovením Lisabonské smlouvy týkající se přenesených pravomocí. Takže rozhodnutí soudu ze září 2011 říká, že um, med, který obsahuje pil geneticky modifikovaný musí vysvětlovat, že vysvět, musí tam být uvedeno, že to obsahuje GMO složky. Um, to implikuje, že pil je složkou medu. Návrh komise, který jsme dostali, se snaží toto spochybnit s tím, že pil je přirozenou složkou, přirozenou ča- součástí medu, nikoli tedy ingrediencí. To souvisí s kodexem alimentáriem, kde se říká, že to je e, produkt, který neobsahuje, jednosložkový produkt, který neobsahuje žádné ingredience. Takže pil je vlastně um, součástí medu, nikoli ingrediencí. Mm, z těchto důvodů eh, s ohledem na všechny důkazy a pojednání s celou řadou zainteresovaných jsem mm, dospěl k závěru, že to je konsistentní s kodexem, že med je jeden jednosložkový produkt, není to tedy amalgám nějakých eh, přídavků. A z tohoto důvodu jsem akceptovala na tuto část návrhu komise s poměrně drobnými změnami. Takže jsme nemuseli nic eh, měnit, kromě toho, co jsme tady už dělali v tomto výboru o informacích pro spotřebitele. Jediná otázka ke sladění Mm, byla, a tady jsem no, vlastně stejný názor, jako v takzvané snídaňové směrnici. Komise, návrh komise e, je vlastně to, to právo to měnit je v rámci přenesených pravomocí. Název produktu, popis a tak dále to, co kupujeme, tedy je nutné zajistit, že to, co kupujeme jako med, je ve skutečnosti med. To jsou základní prvky směrnice, protože definují přesně, co se může dostat na trh pod názvem med. Podle smlouvy legislativa může udělovat tyto pravomoci komise pouze aby, k tomu, aby měnila ne, nikoli podstatné složky směrnice. Mm, proto mm, toto, toto jsou pouze z přílohy a přílohy jsou klíčové, protože definují to, co je med a proto by eh, pozměňovací návrhy nebo změny měly jít standardním legislativním mm, postupem. Co se týká toho, eh, té otázky geneticky modifikované GMO, tak závěr soudu je, že nařízení o GMO potraviny by se měl týkat medu stejně jako jiných potravinářských produktů. S tím souhlasím a myslím, že žádné pozměňovací návrhy nebyly nutné. Z, z diskusí se stínovými zpravodaji nebo e-mailů e, jsem se dověděla, že jsou tady určité mm, otázky a doufám, že se nám podaří najít nějaké společné stanovisko. Děkuji. Z EPP paní Hebner a už Petrle, paní Hebner. Um, ehm, SND Linda McEwen. Ano, děkuji. Já a e, respektive kolega Tabaže mě požádala, abych přečetla jeho sdělení výboru. Paní Gerling tam půjde asi příštímu hodnocení dopadlo, já přečtu jeho text. Takže rozhodnutí Evropského soudního dvora eh, Bavorsko versus KH Pavlok, eh, tedy Združení eh, chovatelů včel. Rozhodnutí v, tomto, v této věci osvětluje některé nejasnosti v legislativě EU e pro geneticky modifikované organismy. V tomto konkrétním opatření nedostatek opatření pro koexistenci vyústil v kontaminaci medu pilem z geneticky modifikovaných organismů, což je velmi vážná situace, která se eh, zaslouží vážné projednání a ošetření regulační cestou. Návrh Evropské komise nabízí pouze technické řešení. Oproti rozhodnutí soudního dvora navrhuje, že pil je třeba považovat za eh, přirozenou eh, součást medu, nikoli za složku. Zainteresované subjekty jsou rozděleny v této věci, ovšem pokud budeme pohlížet za napil jako součást eh, medu, prostě obejdeme aktuální nařízení genetické modifikovaných organismech, protože to vždycky se trvává v medu pod úrovní 0,5%. To znamená, že se nikdy dostaneme na prahovou hodnotu 0,9%, nad kterou už spotřebitel musí být informován o přítomnosti geneticky modifikovaných organismů na značení, označení potraviny. Proto tedy návrh komise, pokud by měl být přijat v aktuální formě, by vyústil v zavádějící označení tohoto produktu. Kromě toho neřeší stávající problém Eh, s nedostatnou, s nedostatečnou regulací koexistence GMO a, a klasických plodin. Z těchto důvodů jsme žádali hodnocení dopadů od příslušných složek Evropského parlamentu a proto také eh, si přejeme odložit lhutu pro poznací návrhy u této věci. Děkuji. Děkuji, paní Reimas je stínovou zpravodajkou liberálu, takže prosím, máte slovo. Also, Als erstes möchte ich einmal sagen, dass ich... Äh, Děkuji, jako první chci říci, že jsem se dívala na tu zprávu paní Gerling a myslím, že si zaslouží podporu, co se týče toho, že pil je součástí medu a nikoli přídavek. Je na čase, abychom ten rozsudek, um, to rozhodnutí soudu um, abychom se podívali i, jak k tomu přistoupíme, protože teď máme nejasné právní situaci, máme problém, že neexistuje eh, dostatečně jasný postup pro GM pil a mm, to znamená, že pokud všechno bude prokázáno, tak bude velké náklady na implementaci. Pokud vzhledem k tomu, že pil je asi 1% medu, tak se tady spřeme o malá čísla a důsledky potom by byly závažné, kdyby se to mělo označovat. Důležité je, že mm, sladění s Lisabonskou smlouvou je nutné a výklad právní interpretace je důležitá. Problém je v tom, jak vykládat Lisabonskou smlouvu a tady bych v tomto případě toho právní interpretace bych to viděla podobně. Co se týče hodnocení dopadu a odklad rozhodnutí, tady chci říci, že musíme dát pozor, protože když budeme dělat zlouhavé studie, v současnosti totiž nikdo neví, co, jak se co má označovat, tak tu právní jistot, nejistotu musíme odstranit. A když bychom měli dělat um, hodnocení dopadů, tak by to mělo být um, ze strany komise, protože ta má kapacity na to. A to by také ušetřilo náklady. Právě když to navážeme na poslední uh, bod, že bychom neměli, neměli způsobovat dodatečné náklady na studie a do, a objasnění. A v tomto bych tedy podpořila paní Gerling. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, když vypracováme legislativu, tak eh, se nepohybujeme pouze v nějaké věži ze slonoviny. Od první schůze stínových zpravodajů, která proběhla, eh, která proběhla během prosincového plenárního zasedání ve Štrasburku, se stínoví zpravodové sešli jednou a byla zde určitá nejistota hledně toho, jak tento návrh vnímají zainteresované subjekty. Já eh, jsem se eh, spojil se zástupci z Francie a Německa. Na schůze stínových zpravodajů jsem eh, se tázal zpravodajky, zda by nebylo vhodné vyžádat si hodnocení dopadů, protože, od těch, protože z těchto, v těchto dvou jmenovaných zemích eh, eh, vyvolal tento návrh velký neklid. 19 organizací z 11 zemích, zemí, jak velkých, tak malých, je to dlouhý seznam Malta, Švédsko, Francie, Německo, eh, Belgie, Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Kypr, Španělsko, všechny tyto organizace se staví proti návrhu komise, protože se obávají, že dopad návrhu může být velmi negativní na jejich činnost. Proto mi tato situace připadá dosti zvláštní, kolegové. A jak to celé vzniklo, jak to celé začalo? Někteří lidé v Německu byli nespokojeni s aktuálním stavem. A nakonec tedy eh, byl Eh, byl požádán soudní eh, dvůr o rozhodnutí, byla tady podána žaloba, bylo vydáno rozhodnutí, aby se do toho vneslo větší jasno. Potom komise vypracovala, vypracovala návrh, ale není panuje ještě větší nejistota. Eh, stanovisko SAD a pana Petrleho. Tady abych souhlasil s tím, že potřebujeme hodnocení dopadu, protože pokud s tím tolik organizací nesouhlasí, jistě by bylo relevantní mít hodnocení dopadu. Od prosincové schůzky eh, těch zpravodajů jsme komunikovali po mailu, a to velmi konstruktivně. Já za to chci poděkovat paní zpravodajce, chci vám poděkovat za to, že jste reagovala tak rychle a konstruktivně na mé zprávy například, ale myslím si, že skutečně potřebujeme hodnocení dopadu. Pokud má být pil považován za nedílnou součást medu, pak vyvstává otázka, co by to znamenalo z hlediska požadavků na značení, na označování medu a co to znamená pro legislativu v potravinové oblasti. Jaký dopad to bude mít na legislativu v členských státech, v oblasti ochrany včelařů a jaká opatření eh, mají být přijata, pokud by Eh, se objevoval geneticky modifikovaný pil. Dále, jaké budou finanční dopady na včelaře jejich činnost? Může dojít ke ztrátě důvěry spotřebitelů v úžasný přírodní produkt, jakým met je. A otázka potom zní, jaké by byly negativní dopady na zemědělství a ekosystémy. A ještě poslední, do, poslední otázka, co by tento návrh znamenal v oblasti dopadu na transparentnost. A v této věci mám konkrétní dotaz na komisi, vidím tu jejího zástupce. Obávám se, že jedno možné řešení nebylo zváženo. Domnívám se, že existuje alternativa. Pokud bychom využili ustanovení pro značení potravin, tak je možné vypracovat seznam potravinových produktů, které eh, u kterých eh, podle nás eh, nemusí být uváděny všechny složky. Například do této kategorie spadá sír. Pokud bychom to stejně nastavili pro med, pak bychom mohli zabránit negativnímu dopadu věci. Takže abych to schrnul, myslím, že zde vysí ještě příliš mnoho otazníků, máme příliš mnoho nezodpovězených aspektů, než abychom s tím mohli dále. Já souhlasím s mnou konkrétním a specifickým návrhem eh, a otázkami pana Tabažiho, jak, jak to zde přečetla paní McEvenová. Socialisté tady jistě souhlasí a budou patrně souhlasit i lidovci, že by parlament měl nejprve realizovat hodnocení dopadu. Myslím, že to zítra bude projednáno respektive mělo to být projednáno za schůze koordinátorů, ale patrně to připadá na jinou schůze, protože na to nebyl čas. A poprosil bych kolegy, aby s tím laskavě souhlasili. Děkuji, není paní Hybnerová. Děkuji mnohokrát. Soudní dvůr Evropská unie dospěl k rozhodnutí, že spotřebitel má mít co možná největší množství informací pro oblast značení potraven máme celou řadu eh, pravidel, eh, předpisů, ale Jde o to, zda tedy, eh, ale toto, tento systém byl vypracován pro produkty, které jsou souhrnem určitých složek, což není případ medu. Med nemá složky, med je prostě med. Seberete nektar a věc je hotová. Včelař nemůže odebrat část medu eh, nebo do něj něco přidávat. Proto jsme zde ve specifické situaci, protože soudní dvůr eh, jakoby říkal, že je možné rozložit med na různé součásti či složky, což ve skutečnosti není pravda. Já mám dojem, že eh, bychom na tuto věc měli zaujmout úplně jiný pohled tak abychom pochopili jádro věci, jinak totiž vznikne naprosto absurdní situace. Pokud to budeme říkat, že Met má určitou součást, která je vlastně jeho složkou, ale přitom eh, ten produkt není možné štěpit, není možné je rozložit na složky, tak eh, se dostáváme do naprosto šílené situace. Šlo by z právního hlediska absurdy to. Já tady souhlasím s kolegy protože, vážení kolegové, potřebujeme výjimky v některých případech, ale tady jde o to, že chceme mít informace, potřebujeme vědět, zda daný produkt obsahuje geneticky modifikované eh, organismy eh, či ne, ale zase nesmíme zacházet do absurdních řešení. A další kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já jsem trošičku představena, když zde slyším, že rozhodnutí soudního dvora EU eh, e představuje v právní rovině absurditu. No dobrá, ale tak beru to na vědomí, toto tvrzení. Já chci říct dvě věci. Za prvé, nedomnívám se, že tady je cílem obcházet rozhodnutí soudního dvora, ale spíše snadně vyvozovat závěry. To je tady první poznámka. Druhá moje poznámka, naprosto souhlasím s tím, co řekl Bart Stas před chvílí. Pokud eh, chceme situaci nastavit tak, aby to bylo schudné pro zemědělce, na druhou stranu by bylo dodrženo rozhodnutí soudního dvora, pak potřebujeme znát více. Takže studie hodnocení dopadu je skutečně eh, nutným předpokladem, eh, protože nejsme eh, schopni přijmout korektní rozhodnutí leda na bázi tedy kritéria snažíme se obejít rozhodnutí soudního dvora. S tím já nesouhlasím, to se nezlobte. Děkuji. Máme tu pana Bankyho. Já jsem vás neviděl, eh, protože jsem se díval na cedulku, ale máte slovo. Děkuji. Vážení kolegové, také já souhlasím se všemi z vás, kteří si kladou otázku, zda se vůbec vyplatí na rozdíl od rozsudku soudního dvora říci, že pil eh, není složkou, ale součástí medu. Možná, že může vzniknout dojem, že to není příliš důležité, já si ale myslím, že to je velmi důležité pro spotřebitele. Otázka je, zda med obsahuje žádná celá 9 eh, modificky, eh, geneticky modifikovaných eh, organismů a Zkrátka, složení medu je důležité pro spotřebitele. Dále se donívám, že rozsudek soudního dvora a přístup soudního dvora je dobrý a bylo by dobré, aby se toto objevilo v označení. Musíme také přihlédnout k tomu, co si myslí evropští včelaři protože včelaři jednoznačně souhlasí s rozsudkem soudního dvora, což znamená, že pil musí být vnímán ne jako součást, ale jako složka. Myslím si, že bychom měli do, podpořit dovoz medu z třetích zemí, protože když se podíváme na to, jak vypadá evropská produkce medu, tak je patrné, že velká většina medu pochází z těch zemí, kde eh, ne víc než 1,9 eh, obsahuje geneticky modifikované součásti. A takže to by usnadnilo dovoz medu z latinskoamerických zemí eh, a já si myslím, že není naším úkolem takzvané mimoevropské trhy podporovat. Musíme tu otázku co nejrychleji vyřídit a myslím si také, že budeme potřebovat posouzení dopadu, abychom tyto otázky mohli vyjasnit a poté, abychom mohli posoudit ta rozhodnutí soudního dvora z pohledu odborníků je realizovatelné a můžou jej podpořit v praxi protože eh, současné rozhodnutí soudu nemůže být podporeno Evropským parlamentem ani jinými. Eh, slovo má komise. A chtěl bych se ještě jednou omluvit za to, že jste museli eh, chvíli vyčkat a stát. My se postaráme o to, abychom měli větší sál na příští zasedání. Děkuji, pane předsedo. Mm, Nijak nám to nepůsobilo problémy. Nejprve bych chtěl poděkovat paní Gerling za její zprávu. Samozřejmě děkuji, děkuji velmi vřele, protože zpráva kráčí stejným směrem jako návrh ředitelství Sanko. A pokud dovolíte, pane předsedo, kolega z Generálního ředitelství pro zemědělství také vystoupí, pokud jde o část související s Lisabonem. Nyní pokud jde o med a opil, sdílíme stanovisko paní Lepáš, když říká, že nelze kritizovat soudní dvůr. Souhlasíme samozřejmě nebo akceptujeme rozsudky soudního dvora naprosto bez výhrad. V tomto rozsudku soudní dvůr očividně odpověděl eh, na předběžnou otázku eh, Německého soudního dvora, který položil otázku k výkladu. Soudní, Evropský soudní dvůr vyložil tuto věc na základě existující legislativy. A já bych chtěl zdůraznit existující legislativy. Je pravda, že existující legislativa ke směrnici o medu nebyla dostatečně jasná a byl tady prostor pro různé výklady a soud celou věc vyložil tak, že polen eh, je složkou medu. Všichni odborníci uznávají ovšem, eh, že pil není složkou medu, protože včelař eh, nevkládá v odstředivce nebo po odstředění medu eh, do medu pil. A proto je pil součástí medu. Je v zodpovědnosti zákonodáce, aby upravil současnou legislativu, aby byl vyjasněn bod, který v předchozí legislativě jasný nebyl, což znamená, že si nepřejeme obcházet rozsudek soudního dvora to si nepřejeme. Bereme si k srdci rozsudek soudu, který říká, že veškerá legislativa o GMO se uplatňuje na pil, především všechna pravidla, které se týkají označování my to tady uplatňujeme, ačkoliv v minulosti jsme to neuplatňovali, protože jsme se donívali, že med je e, produktem živočišného původu, e, kterých se to netýká. Ovšem bereme to na vědomí a v tomto návrhu navrhujeme vyjasnit, že pil skutečně je součástí a ne složkou. A toto, tento přístup znamená, že neobcházíme rozsudek soudu. My to pouze novým návrhem vyjasníme, vyjasníme, že zákonodárce, tedy Evropský parlament eh, a rada, se dohodli na tom a tom. Významné je, že ty věci musí být eh, vyjasněny, aby tady byla jistota. Dnes je tu naopak nejistota. Eh, pokud jde o pil, mon, tam máme například kukuřici podle Monsanto, je to Eh, Monsanto 810 a, a my jsme požádali EFSU, aby rychle zhodnotila situaci, aby, před, aby nám řekla, zda pil představuje riziko pro životní prostředí zdraví zvířat, včetně eh, například eh, včel a nebo lidské zdraví. EFSA odpověděla na tuto otázku záporně a dále jsme požádali Monsanto, aby předložili žádost, aby pil mohl být posouzen EFSou a mohl být oficiálně povolen tím by se odstranila nejasnost. Problém dovezeného medu, ten je eh, také eh, existující protože eh, GMO, které nejsou povolené v Evropě, jsou povolené jinde eh, a odpovídá to stejným kritérium a znamená to, že ten pil eh, tam byl povolen a tím pádem akceptován a to je problém například Kanady nebo Argentíny, které mm, vyvážíme protože my dovážíme 50 naši, našeho množství spotřebovaného medu. Evropa 50 vyprodukuje a 50 medu doveze. Dovoz je zejména určen eh, cukrářství, kde se používá k produkci bombónů. A je pravda, že v Evropě si také dáme rádi chleba s medem eh, k snídani a tak dále. Ale med, který se používá v průmyslu, se používá také na eh, potraviny anebo třeba na kosmetiku. Doníváme se tedy, že tento návrh vyjasňuje situaci, vyjasňuje situaci pilu, který je podle legislativy součást a pravidlo o, o GMO se uplatňuje. Tím pravidlem žádná celá 5 což znamená, že met musí být označen a pokud je tam více než 1,9 eh, geneticky modifikovaných eh, eh, složek, nebo tady organismu, A všichni víme, že je méně než 1,9 pilu v medu. Všichni to vědí. Je tam, že žádná celá jedna, žádná celá čtyři procenta pilu v medu. A to vede k tomu, že je málo pravděpodobné, že med bude označován GMO kvůli pilu, protože pil z přirozených důvodů nikdy nepřekročí to zmiňované množství. Ovšem ta pravidla platí a dříve jsme se mylně donívali, že to pravidlo se neuplatňuje, ale soud nás přesvědčil o opaku. Takže to jsou připomínky, které jsem chtěl vyslovit v reakci na to, o čem hovořil pan Staes. Pokud jde o seznam eh, složek, které jsou zakázány a které se nesmí nacházet v potravinách, tak eh, bychom mohli využít také ustanovení nařízení o označování potravin. Znamená to, že pil se stává eh, složkou, což znám, ale přitom my říkáme, že není složkou, ale je součástí, což znamená, že bychom mohli eh, použít eh, ustanovení nařízení o označování a znamená to, že musíme že bychom museli uznat, že pil je složkou, ale my si to nemyslíme, my se tak nedoníváme. A dokonce i eh, odborníci tvrdí, lidé z praxe tvrdí, že je to součást menu. Takže Toto není možné použít jako alternativu, nebo to, ten rozsudek eh, nemůžeme použít jako argument, že není možné eh, tady vůbec žádné eh, součásti, které jsou geneticky modifikované v medu použít. Jediný, co tam je, jediné, co je třeba dodržet, je žádná celá 9%. A všichni zároveň uznávají, že to nikdy nebude dosaženo, pokud nebude docházet k nějakému eh, falšování medu nebo eh, nesprávnému přimíchání. Eh, můj kolega by řekl něco o Lisabonské smlouvě. Je to možné? Ano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o tu část návrhu komise, pokud jde o sladění s, novým, s novými pravidly komitologie a Lisabonské smlouvy, bych jednoduše řekl, tak jak to tady řekla již kolegyně ve své prezentaci a stejně tak jako jiní poslanci. Je to otázka, která se tady, tady vrací a kde nevždy jsme měli stejný přístup v různých institucích, pokud jde o pravomoce eh, komise a jejich rozdělení eh, na aktiv přenesené pravomoci a prováděcí akty. Chtěl bych vám vysvětlit, v jakém duchu se nese tato část návrhu komise. Především se doníváme, že tyto pravomoci, eh, které zde jsou navrženy v textu komise, už odpovídají existujícím pravomocem v současné směrnici, především eh, konkrétně článku 4, kde jsou metody analýzy a dále je to také článek 6, kde se hovoří o možnosti komise přizpůsobit a, nebo doplnit přílohy 1 a 2 směrnice o medu. Pravom a dále eh, tedy jde také o to, že eh, pravomoce, které komise přidělí zákonodárci, jsou omezené, protože není rozhodně v zájmu komise, aby pozměňovala zásadní aspekty těchto dvou příloh. Jde pouze o to, aby měla možnost pozměnit, upravit anebo doplnit aspekty těch technických podmínek, které se nachází v těchto dvou přílohách které se týkají eh, definic, prezentace různých typů eh, metu, eh, kritérií pro zpracování a tak dále. Doníváme se, že tyto pravomoce, které komise chce, aby jí byly tedy přiděleny ke směrnici, vyplývají z potřeby zefektivnit legislativní postup a budou využívány pouze k technickým účelům a eventuálně v případě potřeby také eh, k úpravě mezinárodní legislativy, například přizpůsobení pravidlům eh, kodexu Jo. Děkuji. Ještě jednou tady se objevila jedna otázka, pokud jde o posouzení dopadů, a to od kolegy Barta Staese. Na zasedání koordinátorů jsme o tom dnes dopoledne hovořili, říkali jsme, že o tom chceme hovořit i na celém výboru, aby to bylo transparentní a otevřené. Samozřejmě posouzení dopadů komise, to by trvalo rok nebo možná ještě déle kdybychom eh, z vlastních eh, sil vytvořili posouzení dopadu, tak by to trvalo třeba čtyři měsíce a to je informace, kterou jsme obdrželi a budeme o tom ještě diskutovat. Samozřejmě, že je to také nákladné, v životě není nic zadarmo, ale demokracie stojí vždy eh, také peníze. Teď paní Gelling, zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu procházet um, podrobně všechny odpovědi, ale možná, že tedy schrnu to, co já si myslím, že jsou důležité věci celá, celý problém se týká té definice, jak už jsem řekla ve svém původním příspěvku. Musíme eh, být velice opatrní, když eh, toto řešíme. A bych se to nedostalo do konfliktu s ostatními otázkami které jsou důležité, ale neovlivňují toto rozhodnutí. Hodnocení dopadu bude založeno na dopadu změny pravidel. Teď máme směrnici o medu, kde je právní nejistota z důvodu rozhodnutí soudního dvora. Změna, kterou provedeme, však se mm, nás dostane zpátky do statusu quo. Není to obrovská změna je to otázka skutečného dopadu. Ano, je, má to dopad na včelaře, ale to je velice obtížné vysvětlit, pokud, pokud tedy ne, nevyslujete, eh, dojde do podrobností, nic se nezmění pro ti, kteří produkují a eh, označují med. To zůstane stejné. To je ten důvod, proč nebylo hodnocení dopadu vypracováno a já si nemyslím, že je potřeba. Pokud mm, bych měla reagovat na pana Tabajtyho, tak eh, se mluvilo o zavádějících etiketách. Já nevidím, jak eh, je to možné, protože nic se nemění. Pokud med pokud si producent přeje označit med jako bez GM, tak to může udělat. Otázka je eh, těch, eh, těch limitů eh, etiketování, ale to se netýká směrnice o medu. Tam tomu já rozumím, to není ale problém pro tuto směrnici. Také Mm, řada řečníků řekla, že včeleři nesouhlasí s návrhem komise. Chci říci, aby nebyly pochybnosti, že má, eh, je řada asociací včelařů, kteřím se to nelíbí, ale já zase můžu říct, dát seznam těch, kterých se to líbí. Nebo jim to mají, nemají na, problém s tím návrhem komise tady bychom si neměli mm, pohrávat s tím, kdo je pro a kdo je proti, protože to není tak jednoduché. Tady jsou smíšené e, názory a mnoho e, eh, združení včelařů mi říká, že nevidí problém. Prostě nevidí, v čem je problém. Ostatní e, mají velké problémy, což e, chápu, ale ty se tady neřeší. Co se týká alternativních návrhů SES, tak eh, chci říci, že jsem to pečlivě zvážila. Žádala jsem si právní stanovisko a dospěla jsem ke stejnému závěru jako komise, že by to nebyl udržitelné, že by to vedlo k eh, právní nejistotě. Na závěr tedy Mlouvám se, že jsem nepoděkovala spravod, stínovým zpravodajům, ale můj záměr je, že hodnocení dopadu není nutné. Avšak chápu ty obavy. Jednala jsem s včelaři z celé Evropy. Chápu, že mají určité obavy, ale musíte mít um, jistotu, důvod, proč komisi by to trvalo 12 měsíců. Uh, je to, že eh, součástí toho jsou konzultace všech stran. Pokud bude hodnocení dopadu, tak by mělo být řádné, včetně rozsáhlých eh, konzultací. Pokud půjdeme cestou parlamentního hodnocení dopadu, tak to bude omezeno nutně. To by byla chyba. Buď řádná konzultace nebo žádná. To ale zvážíme mezi koordinátory. Já chci, aby se nad tím všichni zamysleli. Hovořili jsme o právní nejistotě a 12 měsíc, trvání 12 měsíců. To by um, škodilo, protože um, lobbysté včeleři říkají, že to nedělejte, chtějí to vyřešit teď. Um, budu ráda, když mě někdo kon, když mě kontaktujete před eh, dalšími koordinátory a eh, ráda si s vámi o tom promluvím. Děkuji. Paní Gerling, máme lhůtu pro pozměňovací návrhy 21. 2. 12 hodin a v hodnocení dopadů se bude hovořit ještě jednou na koordinátorech. Děkuji účastníkům mm, diskuse a teď se dostáváme k bodu 28 a to je ústní otázka ústnímu zodpovězení Krise Davise, ke kterému, kterému tímto dávám slovo. Pan Chris Davis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych si chtěla nejprve vyslechnout komisi a pak dát tedy doplňující dotaz. Paní, ne? Ne? Komise tedy, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Problém neonikotinoidů je problémem vážným. z hlediska zdraví včel. E, dovolte, abych to e, navázal na předchozí bod. Je to ještě vážnější problém, než, než byl sploděn e, Monsanto pro včely. Problém neonikotinoidů není pro, problémem novým. Včelaři sami upozorňovali na problémy s tímto produktem, na pochybnosti o něm již více jak 10 let. My jsme upozornili EFSU eh, cirka před pěti lety na tento problém. V roce 2010 jsme přijali směrnici komise pro posílení opatření eh, zavedených daným odvětvím, eh, odvětvím tedy, která ošetřují osiva neonikotinoidy a od té doby eh, se zjevně problém eh, dále prohloubil, zrychlil. Eh, Byla zveřejněna na studie, francouzská, britská, poté ještě třetí v Německu začátkem uplynulého roku, to bylo v březnu 2012. Tato studie, jak víte, nebo tyto studie ukázaly, že i velmi níz, že byly nalezeny velmi nízké dávky neonikotinoidů v květech rostlin, kde osiva byla ošetřena neonikotinoidy. To znamená, tyto látky se objevily v nektaru, který čerpají včely a vyrábí z něj met produkty z něj met Tyto včely neumíraly eh, přímo, nebyla tam akutní toxicita zjištěna, nicméně subletální, tedy eh, nižší, slabší toxicita. Nicméně včely byly dezorientovány, ztrácely se cestou do úlu, umíraly. Eh, ale neumírali eh, u vchodu do včelina nebo, eh, nebo hned pod, nebo nepadali pod květy, což bývá například u pesticidů, u ošetřování pesticidy v době květu, to je normálně zakázáno. Tehdy, tedy je to zakázáno právě kvůli, kvůli ochraně včel. Je to problém důležitý, protože v Evropské unii 80 všech plodin je opilováno včelami. To znamená, nebudou existovat včely, nebude existovat zemědělská produkce. Jde tedy o e, eh, cereály, o e, jabloně, třešně a tak dále, slunečnice a podobně. Je tedy důležité uvědomit si rozsah tohoto problému, jeho dopad. EFSA 16. Eh, ledna vydala tři důležitá stanoviska Eh, k, těm, eh, těmto třem látkám typu neonikotinoidů. Jistě jste si tato stanoviska přečetli a zaznamenali jste, že v závěrech v angličtině stojí vysoké akutní riziko, tedy vysoká akutní toxicita, což je důležitý signál od vědců, od agentury EFSA, kteří nás, který, kteří hodnotíme a řídíme riziko, upozorňují, že u těchto tří látek z pěti, protože existuje pět povolených pesticidů z rodiny nonikotinoidů, ale jsou to konkrétně tři z nich, které představují vysoké riziko toxičnosti pro včely. A my nyní zjišťujeme a hledáme, jak do legislativy promítnout tato tři stanoviska, opravdu závažná, která bereme velmi, velmi vážně. Nyní jsme ve fázi úvah, hledání řešení, ale velmi rychle, velmi brzy komise předloží konkrétní návrhy tak, aby tak abychom mohli tato tři vědecká stanoviska eh, promítnout do legislativy. Na jedné straně eh, se řada lidí domnívá, že je třeba eh, uznat jako validní tato tři stanoviska EFSA a je třeba jednat směrem k zákazu těchto látek. Na druhé straně, a to jistě nepřekvapí, je odvětví závodu vyrábějících pesticidy a odvětví osiv a zemědělci, kteří říkají pozor, pokud zakážete neonikotinoidy, které se využívají velmi široce, bude to mít eh, velké hospodářské dopady. Čísla, která jsou uváděna a která já, eh, já tady je nechci prohlašovat za, za svoje, to jsou jejich čísla, Eh, hovoří o 18 miliardách, miliardách eh, během pět let, pěti let a tisícovkách pracovních míst, pokud bychom zakázali tyto látky. Takové potenciální ztráty tedy eh, uvádějí. Na druhou stranu naše analýza ukazuje, že ošetření osiv, která jsou tady obalována, potahována pesticidem, Eh, systemickým, eh, systémovým pesticidem, který tedy proniká přímo do rostliny a poté i do květu, aby chránil rostlinu před škodlivým hmyzem. Eh, toto ošetření oseva je určitě inovativní, protože navrhuje vícero výjezdu traktorem, což, ušet, což šetří zemědělcům čas, šetří to emise CO2, ušetří nás to rozprašování, které se může rozšířit i jinam, mimo dané pole. Takže se domníváme, že eh, eh, přece nám tento postup spočívající eh, v potažení oseva pesticidy je inovací oproti rozprašováním pesticidů na polích. v práškové podobě tady. Nicméně studie ukazují, že tyto neonikotinoidy vykazují tři negativní vlastnosti. Za prvé je to přítomnost, pokud se tady využívají v osivářství nebo pokud se využívají jako granule, které se eh, zavádějí do půdy nebo také ve formě spreje aerosolu, má to negativní dopady nevýhody eh, v tom smyslu, že je ta látka zjištěna v nektaru, dále při glutaci, to znamená transpiraci zejména u eh, kukuřice, je, kdy glutaci poté eh, tuto tekutinu tedy pijí včely v létě. To je další problém. A třetím problémem je produkovaný prach, Eh, buď z rostliny, eh, z osiva, které bylo eh, potaženo pesticidem, anebo pokud tam byly aplikované granule kolem byly tedy aplikované granule, anebo vzniká prach, který může kontaminovat buď pole osázené jinou rostlinou, například řepkou, sousední pole, anebo včely proniknou tímto prachovým mrakem na své cestě jinam a dochází k jejich kontaminaci. Takže Toto vše vytváří celou řadu problémových situací, ale ještě jednou zopakuji, že se domníváme, že potahování e, osiv je, předev, je přece jen inovací oproti klasické aplikaci pesticidů v práškové podobě rozprašováním. E, dnes e, já nedokážu zareagovat na otázku pana Davise, pokud je o podrobnosti o opatření, která budou přijata ale domnívám se, že velmi brzy, zejména konkrétně začátkem příštího týdne, můžeme čekat případně prohlášení komise o navrhovaných opatřeních, která budou tedy navrhnuta členským státům a bude to probíhat komitologií. Děkuji tedy tolik od nás zatím, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Unit of Politics and Men Pan Alrich Miris dostane slovo. Eh, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené, vážení členové eh, eh, výboru NV, děkuji mnohokrát za váš zájem o zjištění z vědeckých studií o neonikotinoidech a jejich dopadech na včely. Eh, odbor ekonomické a věd, hospodářské vědecké politiky se eh, od mé instituce, to znamená eh, environmentální agentury Rakouska, vyžádal přípravu nebo vypracování briefingového dokumentu o dopadech neonikotidů na včely. Tu máte ve svých rukách, bylo to, bylo to zveřejněno naším tedy odborem příslušným v říjnu minulého roku. Autory tohoto dokumentu jsou Margaret Grimm, jo, což je eh, expertka na biocidy a pesticidy, dále Katrin Sedy, která je eh, vědkyní v oblasti zemědělství, Elizabeta Susenbacher, bioložka, ekolog a já také patřím k autorům, jmenuji se Alarich Rys, jsem biolog, specializuji se také na eh, půdy a chemii. Zejména mne zajímá prevence znečišťujících látek a jejich uvolňování do životního prostředí. Pokud jde o ten briefingový dokument o neonikotinoidech a včelách, naše metodika spočívala v tom, že jsme zanalizovali a schrnuli eh, nedávno zveřejněnou vědeckou literaturu, včetně některých eh, přehledových článků o dopadech neonikotinoidových pesticidů na včely. Zprávy o ztrátách eh, včelích kolonii a e, po jejich a škodách na nich se zmnožily v nedávných letech všude v Evropě. Molekotinoidy, což je třída systemických, e, systémových e, insekticidů, se používají proti různým eh, chorobám zemědělských plodin a jsou stále více spojovány eh, s obytkem populací eh, opilovačů. Nedávné vědecké poznatky, které byly zveřejněny na jaře loňského roku o subletální toxicitě některých neonikotinoidů, získaly velkou pozornost. Kromě vědeckého veřejného zájmu o toto téma je zde se toto téma stává není také politicky relevantním. Evropský parlament se tedy vyžádal komplexní další informace. Evropská komise zadala také další vědecké studie. Evropská agentura pro potravinovou nezávadnost eh, byla požádána Evropskou komisí o eh, vypracování, o provedení hodnocení rizika dopadu neonikotidu na včely. Tyto zprávy byly zveřejněny před eh, několika dny a budou ještě prezentovány. Opilování, které zajišťují, zajišťuje řada druhů včel a dalších Eh, hmyzích druhů představují eh, nezbytnou službu v rámci ekosystému. U Evropy se odhaduje, že více jak 80 všech eh, plodin zemědělských alespoň do určité míry spolehá na opilování hmyzem. V této souvislosti tedy zůstající počet zpráv o ztrátách včelstev a poškození medonosných včel, těchto včelstev a dalších eh, také divokých druhů v celé Evropě má velký význam. Neonekotoridy mají eh, představují vysokou akutní toxicitu pro všechny, jak eh, medové včely, tak divoké včely, medonosné včely, tak divoké včely a čmeláky. Mě způsobu běžný způsob expozice, také systemický charakter znamená, že toto může migrovat eh, tato látka celou rostlinou až po eh, květ a tím může eh, působit chronicky nízkou míru expozice pro oplavače. Nedávné, některé nedávné publikace říkají, že expozice různým druhům neokotoridů i při velmi nízké dávce snižuje, zhoršuje zdravotní stav čel. Udávaný subletální dopad na eh, medonosné včely eh, zahrnuje eh, narušení chování, například omezená schopnost vrátit se domů, poškození paměti a schopnosti učení, jaké negativní dopady na schopnost včel komunikovat a vyhledávat potravu. Další studie zjištily, že chronické vystavení se nízkým dávkám neonkotridu může snížit také schopnost rozmnožovací u včel a může vyústit k neonikotidy způsobenou způsobené snížení eh, rezistence vůči chorobám. Eh, proto tedy eh, různí autoři dospějí k závěru, že neonikotinoidy můžou přispívat k letalitě, dokonce i při nízkých dávkách, tím, že včelstva jsou zranitelnější vůči jiným disruptivním faktorům, jako jsou choroby. I když stávající výzkumné zprávy měří subletální dopady, výsledky jsou někdy spochybňovány. Nedávná vědecká zjištění Eh, naléhavě, jak si nás vyzývají k tomu, abychom, nebo u nich je naléhavá potřeba aktualizovat hodnocení rizika pro všechny neonikotoidy, tyto insekce tedy schválené na evropské úrovni a jejich dopady na včely. Eh, je třeba, abychom mohli tedy plně dopadnout, eh, plně zhodnotit riziko pro včely, je třeba provést další řádně koncipované studie terénní, které budou prováděny po vícero sezon Zatím evropské země prováděly opatření, jejichž cílem je eh, zabránit případným negativním neperům na aplikace neonikotinoidů na včely. Nicméně opatření pro snížení rizika na evropské a vnitrostátní úrovni se země přišlo na snížení rizika eh, z akutní otravy včel, ale eh, málo kdy se zaměřujeme na chronickou expozici a subletální dávky pokud pane, dokud panuje nejistota ohledně dopadu na, na, eh, na medonosné včely a další druhy a další opylovače, je třeba aplikovat princip předběžné opatrnosti v rámci procesu schvalování. Děkuji. Další řečník za EFSU. Děkuji, pane předsedo. Eh, nyní bychom chtěli vysvětlit, jakým způsobem jsme vypracovali naše závěry na toto téma a to potom vstoupilo do této práce, bylo to pozměněno a upraveno Evropskou komisí. Evropská komise definovala to, co máme udělat, náš úkol, tím, že definovala látky, které máme zvážit, a to ty zmíněné látky, imida, kloprit, klotianidin a tiamektoxam. Lhuta byla 31. prosince 2012 a o několik týdnů později byly výsledky tedy zveřejněny. Komise poukázala na to, že musíme zvážit veškeré povolené používání v Evropské unie, eh, například při ošetřování osiva i při různých dalších jiných typech použití. Bylo také řečeno, jaké data máme využít při posouzení rizika. Jsou to data, které předkládají žadatelé na evropské úrovni eh, při snaze o posouzení aktivních látek a také na národní úrovni v členských státech, kde, je sna, kde tedy jde o povolování um, také těchto látek. Eh, vědecké stanovisko eh, při posuzování rizika eh, produktů. Tady vlastně byl vypracován dokument panelem FC a je to první krok, který povede k dalšímu rozvoji pokynů v rámci posouzení rizika. Bude to dokument, který bude přijat později tohoto roku, eh, někdy během května, ke konci května. A my jsme zohlednili všechny možné studii, výzkum a monitorovací aktivity, které jsou relevantní eh, pro uživatele a pro naši analýzu. Jak jsme postupovali? Začali jsme sběrem údajů eh, od žadatelů, tak jak, na to, tak jak to požadala komise. Ehm, Sledovali jsme z eh, literaturu v členských státech a další věci. Eh, začali jsme všechny údaje monitorovat a Zaměstnanci EFSA provedli analýzu těchto údajů, což znamená, že jsme se neobrátili na externí experty. Byla to opravdu EFSA. A důležité také je, eh, zmínil jsem vědecké stanovisko k rozvoji posouzení rizika eh, různých ochranných prostředků. A my jsme při naší analýze do toho zahrnuli všechny nové vědecké poznatky, především pokud jde o sapletální efekty, efekty na chování eh, včel a eh, další Toto vědecké stanovisko vycházelo z rozsáhlého hodnocení veškeré eh, literatury, která byla v této věci relevantní. Zhodnotili jsme tyto údaje, vypracovali jsme hodnocení rizika Eh, pro všechny zmíněné efekty a zároveň jsme zohlednili všechny možné způsoby expozice včel, eh, například když se eh, nějakým způsobem upravují osiva a tak dále. Už to tady bylo zmíněno. Například je tady také vystavení prachům, různým reziduím, nektarům nebo reziduím při ošetřování plevele nebo v různých tekutinách a nakonec také vystavením eh, rezidujím v různých eh, plodinách a přihledli jsme k tomu, že některé z těchto látkách eh, potom, některé z těchto látek jsou velice vytrvalé nebo velmi dlouho trvá, než jsou odbourány. Eh, tyto údaje jsme tady zpracovali a potom je chceme dát k dispozici příslušným orgánům v členských státech. Další krok bylo eh, zorganizování konzultace expertů, kde byli experti, kteří byli jmenováni národními eh, autoritami, autoritami orgány a dále jsme tedy vypracovali naše závěry na základě těchto kroků. Opět jsou to závěry nezávislé organizace EFSA. Jaké jsou tedy naše hlavní závěry? Jsou mm, velmi komplexní nebo poměrně komplexní. Snažili jsme se mm, tady mm, nastínit určitý obrázek tím, že jsme vypracovali přehledné tabulky. Byly tam uvedeny všechny možné způsoby ošetření osiva a další zákroky a schrnuli jsme posouzení rizika ke každé cestě vystavení eh, včel eh, těmto problematickým látkám. A zároveň jsme odděleně zohlednili, jaké to může mít dopady. Eh, byl tady dostatek údajů pro provedení zhodnocení rizika a výsledek byl, že riziko tady skutečně je, je identifikováno, protože Eh, by mohlo být výsledkem našeho posouzení rizika, eh, že jsme nemohli nějaké to riziko eh, posouzení rizika provést, protože jsme neměli dostatek údajů a protože nebylo, nebylo, nebylo k dispozici to, co bylo třeba. A v tomto případě to bylo jinak, mohli jsme posoudit analýzu rizika pro některé konkrétní typy expozice vystavení včel. A tam se třeba ukázalo, že tam riziko není. A někdy jsme v některých případech neměli dostatek údajů pro ukončení posouzení rizika, dopracování e, analýzy rizika. E, někde e, třeba se to týkalo prachu, neměli jsme dostatek informací o koncentrace pilu a nektaru u všech rostlin, které mohou být těmito typy látek ošetřeny. U některých rostlin tomu tak bylo, tam jsme měli dostatek údajů, ale ne u všech a, a také jsme tady neměli informace o frekvenci gutace a koncentraci e, v gutačních tekutinách. Měli jsme nějaké informace, ale rozhodně ne dostatek, abychom mohli vše dostatečně pokrýt, e, tak jak je to v Evropské unii. A e, všechny ty nedostatky údajů jsme také zmínili v našich závěrech. A hlavní cesty expozice, eh, ke kterým jsme měli vypracovat posouzení rizika, tak eh, ty výsledky bych mohl shodnout několika větami. Eh, expozice pilu a nektaru, tam máme závěr ten, že pouze použití pro plodiny, které nejsou eh, atraktivní pro včely, mohou představovat nízké riziko. Pro všechny ostatní situace, tam, kde jsou rostliny pro eh, včely atraktivní, tak tam eh, jsme provedli analýzu rizika, kde jsme potom zjistili, že tam je riziko, anebo jsme neměli dostatek informací a nemohli jsme provést úplné spolehlivé posouzení rizika. Další cesta vystavení pilu. Riziko pro medonosné včely bylo indikován, tedy konstatováno, anebo to nemohlo být vyloučeno. Eh, například u některých typů včel, eh, tam byla výjimka, eh, tam byl zvláštní postup u řepy cukrové a tam je omezený, omezený, omezená, omezený počet technik. A potom se to týkalo také rostlin, ve sklenicích. U těchto typů jsme mohli jako výjimečnou situaci nebo jako výjimečných případů říct, že tam riziko je nízké. Pokud jde e, expozice gutaci, tak tam jsme měli velmi málo údajů, měli jsme největší problémy tady provést posouzení e, do e, popadu u kukuřice ošetřené tiametoxanem. Tam jsme měli dostatek údajů a tam jsme konstatovali, že tam je eh, závažný efekt. A teď tady eh, ještě šetříme jeden další insekticid, eh, který má podobný efekt na včely, je to cypronil a tyto závěry předložíme ke, konce, ke konci března tohoto roku. Děkuji. Děkuji. A tím zahajuji diskuzi. Eh, slovo má Chris Davis a potom se přihlásilo ještě několik dalších. Děkuji, pane předsedo. My jsme tuto diskusi odložili, abychom si vyslechli předběžné závěry a jsem rád, že jsme to udělali. I když je třeba dělat další práci v této věci, myslím, že můžeme vycházet z předpokladu, že toto jsou, je pro nás hodnotné Eh, nebo tady včely jsou, mají význam nejenom co se týče opilování. Lidé nemají rádi hmyz, kromě včel a motýlů, ty mají všichni rádi tedy. Když se podíváme na hmm, dokument, na eh, Český European Voice z tohoto týdne, tak ředitel Asociace pro ochranu plodin říká, že omezení neonikotinoidů na e, základě potenciálního rizika ne, nezlepší nijak zdraví včel. Nevím, jak toto může tak definitivně říct. Vzhledem k důkazům, které jsme slyšeli, to se zdá být špatné. Já nevěřím, že neonik e, si Mm, že ty důkazy proti ním jsou jasné. Někdy jsou ty efekty, um, tedy nejsou přímo zodpovědné za zabíjení včel, ale podle důkazů se zdá, že v mnoha případech mají eh, nikoli smrtelné účinky, snižují odolnost um, proti chorobům a reproduktivní schopnost včel. Různé vědecké vládní orgány to už 15-16 let zvažují. Francouzská vláda zavedla zákaz některých um, látek gaučo v roce 99 k případě um, kukuřice v 2004 některých látek. A, takže vlády jednaly na základě těch dostupných důkazů a um, mm, zaujaly preventivní přístup. Asociace ochrany plodin um, tvrdí, že jsou to potenciální ztráty v důsledku um, zákazu těchto pesticidů. Pesticidy a insekticidy hrají Mm, důležitou roli při ochraně plodin, ale musíme tedy zohledňovat všechny vědecké důkazy. Samozřejmě ten sektor tvrdí, že zákaz povede ke ztrátám. Ale studie Evropské ekologické agentury říká, nebo ta studie bude publikována v příštích týdnech a podle ní ve Francii Eh, v případě toho zákazu na kukuřice, kukuřice nedošlo k podstatné změně. A nejlepší no, výsledky eh, v případě slunečnic byly po zavedení tohoto zákazu. Nicméně to insekticidy hrají um, statnou roli, ale my musíme zajistit, že aby včely nedochá- ne, nepřicházely s nimi do kontaktu. A jsou různé možnosti. Někde můžeme zavést omezení nebo zákazy použití některých produktů, no některé plodiny, které jsou velice zvláště atraktivní pro včelu medonosnou jinde, jako tomu je v případě mm, doporučení pro pesticidy, um, musíme třeba omezit postřikování. No, možnost prostě zakázat postřik neonikotinoidy kvetoucích rostlin, když tedy rostliny kvetou. Komise eh, říká něco jiného, že říká, že předloží v dohledné době a možná i rada by měla dostat, eh, no, dostala tyto informace, eh, konkrétní návrhy, ale jaké povahy budou tyto návrhy? Navrhnete legislativní opatření anebo zavedení nějakých doporučení pro další výzkum? Děkuji. Další přihlášky do diskuse. Krista Klaus. jsme tady, děláme tady kvadraturu kruhu. Mluvili jsme o medu, mm, slyšeli jsme dobré vysvětlení ze strany komise, jak důležité jsou včely a Chris Davis řekl, že včely jsou vlastně garantem toho, že rostliny žijí další generace. Potřebujeme tedy včely, musíme je chránit. A pak dostáváme do kont- konfliktu s ochranou rostlin, prostředků na ochranu rostlin, které také chrání rostliny. Já um, bych nebyla spravodajkou mm, té, v této věci, kdybych se to ještě jednou nechtěla eh, otevřít. Ano, ten to preventivní přístup, když si ho připomeneme, tak vlastně eh, je to jednání se spožděním, když si přečteme tu studii. Otázka je, jak, hodno, jak to mm, došlo k tomu hodnocení. Posuzovala se jenom toxicita nebo udržitelné na aplikace. O tom, to se také posuzovalo. Eh, to je otázka. Teď jsem slyšela, že obojí. A také bylo, obojí tedy se dostalo do těch eh, úvah. S ohledem na zemědělství um, důležitý nástroj ochrany rostlin, na, který ovšem na, nelze, uh, nelze se ho vzdát. Um, samozřejmě toto riziko je nutné posuzovat. Proto mm, to udržitelná aplikace se musí také brát v úvahu. Ptám se ještě jednou, jaké jsou alternativy. No, vy jste řekli, že Francie již e, v případě kukuřice vydala zákaz, Slovensko tak částečný zákaz, a otázka je, zda včely tam jsou na tom lépe. To si musíme položit otázku, do jaké míry ty zákazy fungují. Další věc, co je možné udělat okamžitě, protože je podezření a už je důkaz, že při špatném užití se dějí věci, které by se neměly dít. Takže myslí komise na to, že bychom měli přijmout okamžitá opatření, a jak to vypadá s udržitelnou aplikací? Je možné si představit, že by tady bylo přísnější um, přístup a zvláštní povolení by se mohly vydávat. Takže mm, měli bychom být rychle aktivní ve smyslu udržitelnosti a prevence, Ehm, tlačit na udržitelnou aplikaci a tak dále. Děkuji. Kolegyně mm, paní Belie má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ráda za tuto dnešní diskusi. Dokonce jsem za ně tolik že eh, eh, jsem eh, tomu ráda o to více, že jsme se tomu před třema dny věnovali také v petičním výboru. Byla tedy zahájena diskuse a konzultace Evropskou komisí, což přineslo určité informace a odpovědi občanů. Dnes také máme novinky z Austrálie a poslední studie EFSA a to vše Eh, nás ubezpečil, pokud je hodnocení rizika, rizika a eh, disp, disponibilitu vědeckých argumentů a podkladů pro to eh, určit další, další směr. Jak se zaznělo, ten problém není nový a ani ty vědecké poznatky nejsou novinkou. Diskuse zde v Evropském parlamentu již se o tom tématu vede a Evropský parlament se k tomu vyslovil již v roce 2011, byla to zpráva o plánu boje proti umrtnosti včel. Takže my, ekologové, jsme již několikrát upozorňovali na to, že e, tato zpráva nerozchází dostatečně daleko, znamená ve třech věcech. Jednak pokud jde o toxično, toxicitu pro opilovače, dále parlament musí e, vyzvat komisi k zákazu pesticidů, kteří jsou nejvíce nebezpečné pro včely, zejména neonikotinoidů, pokud je o GMO a kontaminaci medu těmito eh, GMO a včelské postupy. Já nebudu tady opakovat celou tu diskusi, která proběhla již dříve v souvislosti se směrnicí o medu a její revizí. Eh, a na závěr ještě jeden z argumentů který nám, který nám bývá uplatňován, ale my můžeme postavit na hlavu, můžeme vést jaksi číselnou bitvu. A, eh, a eh, problémy v často jsou spojené s monokulturním zemědělstvím. Potřebné zemědělství a zemědělské postupy, které budou více trvalé a budou využívat méně pesticidů. V rámci eh, cílu, pro, cílu z roku 2011 vedla se tato diskuse v hemicyklu Evropského parlamentu. My jsme měli vědecké podklady, požadali vědecké podklady pro stanovení vazby mezi umrtností včel a pesticidy a mezi přítomností GMO a zvyšování umrtnosti včel. To, že tyto poznatky chyběly, byl jeden z důvodů pro to něco zatím nepodnikat. Koncem roku 2012 máme nové studie, eh, které změnila ke komise. Jsme tedy na začátku roku 2013, pokud je o GMO. Myslím, že budeme mít eh, příležitost o tom ještě hovořit, pokud je o pesticidy. Minulý týden jsme se, od minulý týden se můžeme opírat o stanovisko EFSA je zde eh, stanovená vazba mezi neonikotinoidy a umrtností včel. Není to tedy vědecky potvrzeno. My tedy nyní čekáme na úplnější zprávu od FC do roku 2013, dobrá, ale už tady není žádná překážka tomu, abychom naléhavě postupovali ve smyslu zákazu užívání těchto nebezpečných pesticidů na evropském území. Obrací se na nás občané, Eh, chci změnit dvě petice, které projednával petiční výbor Evropského parlamentu v pondělí. Šlo o více jak 80 organizací, které se na nás obrátily. Jedna z petic, tam jde o to, že po parlamentu se chce, aby přijal opatření pro ochranu eh, životního, eh, živočišného druhu, tedy včely, který je klíčový pro náš způsob výživy a že třeba ošetřit také způsob využívání geneticky modifikovaných organismů. Dále, jak jsme slyšeli i ve cyklu, eh, milion, více jak milion 250 eh, tisíc občanů nás žádá, žádá tady po Evropské unii, aby přijala opatření pro odbourání jedné z hlavních hrozeb pro včely. Je tady třeba jedna zakázat pesticidy. Občané, těto občané se se svou peticí obrátí na Evropskou komisi a budou žádat, aby v příštích dnech a budou žádat, aby jednala co nejrychleji. Na těchto tedy vědeckých základech a vzhledem k vůli eh, občanů, eh, k jasně vyjádřeným občanům, abychom hledali nějakou odezvu, bychom měli jednat a skoncovat eh, se sanitární a se sanitární a zemědělskou katastrofou, jak hospodářskou. Je nám tvrzeno, že za pět let přijdeme o 50 tisíc pracovních míst. Eh, a na druhou stranu ekologové říkají, že za pět let můžeme vytvořit přes milion pracovních míst, pokud začneme uplatňovat ekologičtější postupy. 17 miliard eh, hospodářských ztrát údajně. Eh, a jaké, jak ohodnotíme, jak odhadneme náklady na ztrátu služby, kterou nám dnes zdarma poskytují včely? jde o opilování tedy. Skutečně můžeme takto po sobě házet čísla, ale myslím si, že v této fázi už to rozhodnutí je pouze politické. Pokud má komise ještě potíž s tím jednat a jednat rychle a zakázat využívání a uvádění na trh neonikotinoidů v nadcházejících týdnech a měsících, doufám, že občané se budou moci spolehnout alespoň na Evropský parlament a že my budeme ambicioznější vzhledem k novým poznatkům, kterými disponujeme, což je nový stav oproti situaci před dvěma lety. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Přihlásil se kolega Dal, další. Děkuji, pane předsedo. Je důležité, abychom se také zabývali tím, eh, že vůbec byly tyto látky povoleny. Potřebujeme věrohodný systém v Evropě. Nikotinoidy, pardon, neonikotidy, jsou velmi důležité. Řecko je na třetím místě v Evropě, pokud jde o produkci těchto látek a jsme na předním místě i světově. A my musím říci, že e, jsme ty výsledky, dopady používání těchto produktů sledovali e, každý rok. V důsledku toho zemřelo mnoho včel a je velice důležité zjistit, zda EFSA e a komise u, i u geneticky modifikovaných organismů celou věc společně prošetří. Je zřejmé, že se musíme posunout vpřed, pokud jde o zákaz neonikotinidů. Je to důležité pro společnost, eh, pro zemědělství. Má to opravdu velké dopady a je to důležité. My bychom si přáli, aby komise podnikla v tomto ohledu konkrétní iniciativy a kroky. Dále má slovo Nikolas. Děkuji, pane předsedo. Kryton už o tom hovořil. Otázka je, jakým způsobem jsou udělována povolení. Většinou se nejprve vyčkává, pak dojde k nějakému poškození a k negativním dopadům a teprve dodatečně uvažujeme, jak tomu zabránit nebo co bychom s tím mohli udělat. A já bych chtěl zmínit několik specifických aspektů používání neonikotidů také v Řecku. Například existuje jeden parazit, který napadá palmy a v Řecku jsme používali neonikotidy, Ovšem v důsledku toho zahynulo mnoho včel a proto je velmi důležité celou situaci analyzovat, protože je to důležité pro občany. Protože zatím k některým velmi nebezpečným produktům je velmi jednoduchý, snadný přístup a to musíme brát vážně musíme dobře odhadnout, jaký potenciál rizika tyto věci v sobě skrývají. Někte, někteří lidé dokonce ani nevědí, jak správně tyto produkty aplikovat. Děkuji. Slovo má paní Gerling. Eh, to je jenom má neschopnost. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se snažit, nebo chtěla bych se pokusit vrátit tuto diskuzi k jedné věci, o které diskutujeme eh, už po celou dobu, co tady jsem na tomto výboru, a to jde o eh, přiměřený efekt neonikotidu na zdraví včel, protože v naší vlastní zprávě, v zprávě Evropského parlamentu jsme zjistili, že tady v podstatě nejde o jeden nebo eh, druhý fakt, nebo jiný faktor, je to eh, součet mnoha faktorů, jsou to různé choroby, eh, potom na to má vliv také počasí a další faktory. A pokud se podíváme na vědecké výsledky, tak to musíme sledovat z hlediska mnoha faktorů. Není možné, abychom se zaměřili pouze na jeden faktor a zakázali eh, pouze jednu část. Vítám zprávu EFSI. Myslím si, že nás posouvá vpřed, ovšem myslím si, že nás neposouvá dostatečně vpřed. Vyčkávali jsme na tomto výboru uh, a viděli jsme, že se tady opakovaně objevují mnohé otázky eh, a eh, říkali jsme, ano, budeme o tom diskutovat, ale mám pocit, že místo toho, abychom o tom diskutovali racionálně, tak spíš směřujeme k tomu, že ty produkty jednoduše zakážeme, což by bylo nepřiměřené opatření. Já si myslím, že bychom měli udělat, a tady souhlasím s Kristou, měli bychom sledovat, jaké jsou dopady uh, podle posouzení rizik a tak, jak nám tady řekl zástupce FC, tak eh, tady poprvé použili eh, nový postup posouzení rizika, takže ty výsledky, které z toho vyplynou, budou jiné než ty výsledky, eh, které se používaly k předběžnému povolování těch produktů. A musíme to pečlivě zvážit, protože to má dopad na výsledky. A tím se vracím eh, ke své myšlence, že se musíme zaměřit, eh, když hovoříme o řízení rizika, eh, tak vlastně hovoříme o přínosech. A mm, nebo musíme hovořit i přínosech. Eh, my jsme tady samozřejmě slyšeli eh, několik takových přínosů, ale musíme se tomu věnovat pečlivě předtím, eh, než se pustíme do zakazování těchto produktů. Musíme to zhodnotit, musíme zhodnotit přínos ve srovnání s rizikem. A insekticidy zabíjí včely. Samozřejmě nikdo to nespochybňuje. Samozřejmě pesticidy zabíjí včely, ale jde v podstatě o to, jak jsou uplatňovány, používány, aplikovány a my bychom toto měli zvážit mnohem pečlivěji, podrobněji EFSA eh, sama uznává, že tady je velký nedostatek údajů, to ovlivnilo výsledky a mnohé tyto nedostatky údajů jsou v oblasti aplikace a používání těch prostředků. A je jasné, že potřebujeme více pokusů na poli, Ovšem potom tomu musíme dopřát dostatek času, protože na to má vliv třeba i počasí. Takže eh, šest měsíců eh, někdy by se mohlo stát, že během nějakého období eh, bude to počasí velmi vymořádné, mm, výjimečné, takové, které třeba už mnoho let nenastalo, takže to může mm, ovlivnit mm, výsledky. A Nelíbí se mi takové výroky, jako že parlament vyzývá komisi, aby zakázala jednoznačně tyto produkty. Ne, tak to přece není. Já souhlasím s tím, že někteří si myslí, že to je naše cesta a já bych samozřejmě, já jsem samozřejmě první, kdo respektuje jejich právo, ale toto není ještě hlas Evropského parlamentu, protože jsme o tom nehlasovali a nedohodli jsme se na tom. Takže prosím, přestaňte s takovými výroky, protože to je zavádějící. Nic takového tady neproběhlo. A já bych eh, byla velice nerada, kdyby to takto bylo. Ehm, hm, tím, že když řekneme, že některé věci nechceme, že eh, tady nemáme rádi eh, pesticidy. Nepřekvapuje mě, že lidé k tomu takto přistupují, ale zatím ještě jsme se na této pozici nedohodli a myslím si, že náš výbor by měl jednat s EFSO o tom, jakým způsobem můžeme vytvořit vlastní řízení rizika a ten proces eh, tak, abychom zajistili, eh, že eh, ty produkty budou používány tak, aby se omezilo riziko. A já si myslím, že to bychom mohli, že bychom mohli dosáhnout výsledků. Komise říká, že příští týden s něčím přijde a takto. Eh, tak to mě mrzí, že zatím ještě k tomu nedala žádné podrobnější informace, protože ta diskuze už se naplánovaná dlouho a, a eh, bylo by užitečné, kdybychom něco měli včas a nedostali to na poslední chvíli. Děkuji paní Gerling a dále Andrea Sanoni. Eh, dnes jsme si tady Eh, všechny věci poslechli a hovoří se tady o přímé soustažnosti mezi problémem úmrtnosti včel a potom se také hovoří o chemických produktech neonekoty DH. A komise uvedla, že se zatím ještě zamýšlí nad svým přístupem, takže nejprve bychom měli vyčkat to, co navrhne. Ovšem, myslím si, že experti jednoznačně uvedli, že je to závažný problém, že je třeba k tomu přistupovat obezřetně a přijmout určitá opatření. Experti konečně dodali jasné údaje a nyní musíme přikročit k rozhodnutí. V některých členských státech můžeme říci, že vede, že máme jakousi eh, průkopnickou úlohu, například v Itálii, v Itálii Máme již několik let, pět, šest let, eh, dekrety, které zakazují neonikotiny. Eh, v zemědělství nemohou být používány ani v případě kukuřice a to potom nemá negativní dopady na zemědělství. Eh, u nás to nemělo žádné negativní dopady, že by například se výnosnost kukuřice snížila, když jsme přestali tyto látky používat. Itálie by mohla být tedy vnímána jako určitá laboratoř, jako průkopník toho případu, kdy už vlastně 6 let žádné takové hm, prostředky nepoužíváme. Dříve 50 a 60 včel v důsledku používání těchto látek eh, zahynulo a to už nyní nemáme. Včely se nyní nachází v dobrém zdravotním stavu. A proto se donívám, že bychom měli použít princip obezřetnosti a nesmíme zapomínat na to, že na počátku roku 2012 jsme přijali zprávu o rozmanitosti druhů a o ochraně této rozmanitosti. Víme, že včely jsou velmi důležité pro opilování plodin. Víme, že tyto produkty je poškozují a proto nadešel okamžik, abychom přijali opatření. Bylo také řečeno ústy komise, že prostřed, eh, průmysl, který se zabývá výrobou prostředků na ochranu rostlin, je znepokojen že by, mohlo vést, že by to mohlo vést k tomu, že zaniknou pracovní místa, že to bude vést k finančním ztrátám, pokud tyto prostředky na ochranu rostlin budou zakázány. Ovšem, pokud zohledníme, že 80 plodní, eh, polních rostlin musí být opilováno, tak to má také svůj význam. Kdybychom zůstali u současného stavu, tak co by to vlastně zemědělství stálo, eh, kdyby opilovací eh, hmyz a včely vyhynuly kvůli těmto prostředkům, kdyby už nebylo možné provést opilování tímto způsobem. Takže údaje hovoří jasnou řečí je potřeba evropské normy uplatňovat tím, že budeme uplatňovat princip obezřetnosti. Pog, habe ich noch jemand vergessen? Weil wir haben noch ein bisschen Platz auf der Rednerliste. Děkuji, pane předsedo. Ke svému zármutku musím souhlasit s paní Gelling. Ehm, nebylo to ehm, eh, sice, které žádali zákaz neonikonikoidů, bylo to pouze tento výbor. My jsme prohráli hlasování v tomto výboru, eh, pouze také v plénu, pouze 170 eh, členů chtělo tento zákaz. Omlouvám se za to veřejnosti. Já jsem před rokem položil podobnou otázku komisi jako pan Davis a jsem rád, že došlo k posunu, protože reakce, mm, cituji tedy reakce komise, doposud není eh, vazba mezi nekotinoidy a eh, úmrtností včel. To je posun a jsem rád, že teď má komise jiný názor. Hodně otázek zůstává. Nemáme jasnou definici škodlivého účinku. Nad, za těmi definici se často um, ten sektor skrývá. My potřebujeme přesně vědět, co to je škodlivý účinek. Mě by osobně zajímalo, ta EFSA komise zohledňují to, že včely jsou velice složitým druhem. Není to jenom o přímé toxicitě na jednotlivce, ale o dopadu na celé jejich společenství, protože to je um, ženský hmyz, a pokud není smrtelný účinek na jednotlivce, tak to může stejl současně znamenat zcela um, devastující dopadek na celé společenstvo, protože to je tak uh, superorganismus. Pokud byla implementována mírňující opatření, nevím, zda jsou schopni kontrolovat jejich implementaci, především um, opatření na snížení toxického prachu, EFSA mm, vychází pouze z čísel, který poskytl sektor. Nezávislé studie nebyly provedly deny, to může být pravda, ale co dělá komise pro to, aby dostala nezávislé studie dobré laboratorní praxe? Aby chom nespoléhali pouze na studie daného sektoru. To jsou důležité otázky a je hodně. Nejdůležitější otázka ale zůstává. Nařízení o pesticidech říká, že eh, není jsou důkazy, důkazy škodlivých dopadů na včely. Myslím, že tyto mm, důkazy nejsou a EFSA uzavírá tím, že jsou vysoká rizika. Nevidím tedy jinou možnost, než komise navrhne stažení nekontinuinu stálému výboru pesticidy a mě by zajímalo, zda komise to udělá. Děkuji. Thank you, Pavel. Next speaker. Děkuji, Pavle. Není Bart Stas, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nebudu opakovat všechno, co tady bylo řečeno, ale pokud rozumím těm, kdo navrhl tuto studii, tak eh, říkáte, to jsou problémy, nemáme všechny data k dispozici, ale EFSA může říct, že je tady vysoká toxicita a já se obávám, že to je pouze špička ledovce, že ta situace by mohla být mnohem horší, než se jeví. Takže bych eh, chtěla, aby eh, komise tady budou k dispozici dokumenty pro radu příští týden. Můžete tady eh, to, nás trošičku lépe informovat. Jsou dvě možnosti. Buď řeknete, že budeme pokračovat eh, ve studiu, eh, financování studií, hledání přesvědčivých důkazů a nebo začneme jednat. Odložíme, eh, přijmeme preventivní patření, odložíme tedy povolení těchto toxických látek a budeme dělat další studie. Nikdo nespochybňuje to, že je potřeba více, větší eh, vědeckou jistotu. Komisař Volk. Um, ehm, máte určité nástroje k dispozici, díky kterým byste mohl tedy um, dosáhnout odložení. Já mám před sebou legislativu o pesticidech, eh, známá zpráva Head Breyer, příloze 2 83 um, se říká, že vy jako komise můžete, t- že látky budou schváleny pouze za podmínek, mm, že přípravek na ochranu rostlin bude povede um, expozici včel a nemá negativní důsledky na společenství včel, včely medonosné eh, larv a tak dále. To je, mám tady základ k tomu, abych, abych byla doporučená opatření, tyto produkty mohou být toxické a mohou být alespoň provizorně odloženy. Děkuji, děkuji. Tato diskuze ukazuje, že, potřebuj, že jsme na začátku, že potřebujeme další poznatky. Když eh, slyším, jak se studie zpracovávají, tak se stále znovu ukazuje, že na jedné straně jsou mm, tedy studie, jednostranné studie z daného sektoru, pak nevládních organizací, pak jsou příspěvky komise, všechny, všechny také velice omezené. Jaká data by se měla používat a jaká ne. Takže mm, musíme si dát tedy dohromady informace ze všech těch studií, abychom mohli Ehm, tedy dospět k závěru. Proto bych byla proti tomu, abychom příliš rychle tedy vydávali zákazy, protože ehm, musíme mít věcnou jistotu a pak teprve rozhodnout. Když se podíváme na možnost povolení nebo nepovolení prostředků na ochranu rostlin, tak Tady jde vlastně o mm, léky pro rostliny. U léků pro e, lidi máme také e, žád, nežádoucí vedlejší účinky, takže vždy musíme mm, brát ohled na přiměřenost. Nemůžeme hned zakázat každý produkt, který má nějaké vedlejší účinky. Musíme postupovat eh, stejně přísně, protože kdybychom se takhle chovali, tak bychom to mělo dopad na naše životy. Musíme zvažovat, v jakých případech eh, je třeba zákaz a jak říkám, jsme na začátku diskuse, musíme dbát na to, zda všichni uživatelé to používají jednotně, zda jsou jednotné kontroly, o tom pochybuji. Někteří vím, jak přísné je vzdělání mm, už mm, zemědělce předtím, než může tedy školení, než může aplikovat takový přípravek. V mnoha členských zemích jsem viděla tedy eh, situace, kde mám pochybnosti, zda jsou podobně přísní. Myslím, že tam je třeba eh, mnohé udělat, abychom zabránili negativním důsledkům. Nemůžeme, tedy jsme na začátku diskuse a nemůžeme tak jednoduše přijmout rozhodnutí, který by mělo eh, obsáhlé dopady, dopady které si nepřejeme. Pan Gebrandy, děkuji, pane předsedo. Pan Zanoni zmiňoval, že zpráva biologické rozmanitosti, kterou jsme přeli v loňském roce, v souvislosti se strategií pro biologickou rozmanitost Evropské komise, eh, celková hodnota opilování na každý, každým rokem byla stanovena ve výši 15 miliard eur. To je poměrně velký objem. A musím říct, že tady je třeba si uvědomit, že to by musely být obrovské hospodářské a komerční snahy, abychom se dobrali stejného objemu, stejných miliard. Pane předsedo, Evropská unie je často kritizována za velmi pomalé rozhodování. A já vždy říkám, ano, to je pravda, ale když vznikne naléhavá potřeba, dokáže Evropská unie zareagovat velmi rychle. A já si myslím, že tady právě se ocitáme v jedné z takových situací, situací kdy patrně bude nutná právě taková zeštíhlená, rychlá reakce. Je, myslím, poměrně cynické, že včera Evropská agentura pro životní prostředí zveřejnila eh, svoji zprávu v rámci projektu Vyvozená ponaučení eh, či získané zkušenosti ohledně toho, jak nákladné může být zanedbávání opomíjení principu předběžné opatrnosti. Domnívám se, že v tomto případě jde přesně o tento scénář. Pokud toto opomeneme, mohou být budoucí náklady obrovské. Mám dvě klíčové otázky na Evropskou komisi. Dnes v nizozemském parlamentu náměstek ministra prohlásil, prohlásila, náměstkyně ministra, že buď předloží příští pondělí na Radě ministrů zemědělství návrh, abychom alespoň omezili využívání neonikotinoidů a fipronolu. A mne by zajímalo, zda paní náměstkyně má další informace o tom, co chystá komise, nebo zda jde čistě o její osobní iniciativu. A můj druhý dotaz Zda má komise nějakou představu o tom, jaké šance má takovýto návrh v, v ratě. A ještě na závěr se chci zeptat, eh, tato, tato náměstkyně ministra Nizozemska řekla, že pokud v Evropě nebude dohoda o omezení těchto pesticidů, pak eh, předloží návrh vnitrostátních opatření a mne by zajímalo, zda je, to, zda je toto v právní rovině možné. Děkuji. Děkuji ještě jednou e, autoři studie EFSA a zastupci z Rakouska zda na to chtějí reagovat. EFSA? Bitte. EFSA, prosím. Děkuji. Já jsem jenom chtěl upozornit, že eh, v agentuře EFSA se věnujeme eh, multifaktorové analýze. Sestavili jsme pracovní skupinu, ta práce pěší, tak abychom tedy uplatnili více integrovaný přístup k celé problematice. A ještě chci upozornit na to, že jsme skutečně eh, zvážili nejen dopady na eh, jednotlivé eh, včely, ale také jsme v hodnocení rizika zvažovali dopad na rozvoj včelstev, na chování včel a včelstev. Toto vše bylo tedy zohledněno. Děkuji. A závěrem dám slovo ještě komisi. Děkuji, pane předsedo. Bylo zde hodně dotazů, nevím, zda mi dáte dost času na odpovědi. Máme všechen čas světa, nemáme vůbec žádné časové omezení, takže máte prostor. <laughs> Vielen Dank. Tak to velice děkuji. Jeden dotaz eh, se objevoval opakovaně, začnu panem Davisem. Eh, jaké opatření, či jaká opatření podnikne komise? Já bych se rád eh, vrátil trošičku zpátky. Čtyři země již uplatňují opatření, již je přijali. Dvě v roce 2008, Německo a Itálie. Slyšeli jsme tady příslušné vysvětlení ke kukuřici. Slovensko také přijalo opatření u všech osiv v roce 2008 a Francie v loňském roce 2012 pro řepku, nikoli pro kukuřici, jak zde zaznělo. Takže toto znamená v Německu po eh, vážné intoxikaci, vážných intoxikacích včel, které byly způsobeny spíše špatným používáním neonikotinoidů než jejich standardním používáním. Došlo k masivní intoxikaci včel, což eh, ovšem eh, není tedy eh, dáno běžnou situací u neonikotinoidů, kde bývá ta expozice a kontaminace subletální. Takže to jsou čtyři příklady zemí a opatření. Jak řekl pan Gerbrandy, nězozemci také začínají být netrpěliví. Je pravda, že tato náměstkyně ministra Nizozemská požádala o zařazení tohoto bodu na pořad, tedy, eh, pořad jednání rady ministru zemědělství v pondělí, to znamená za čtyři dny. Ale to je její vlastní návrh. Ona nezná návrh komise, protože komise zatím ještě své návrhy nevypracovala. Paní náměstkyně eh, či ministrině samozřejmě hrozí, že eh, přijme vnitrostátní opatření. Čtyři státy tak již učinili a my jsme neuplatnili proti nim žádné kroky, protože jsme eh, shledali, že tato vnitrostátní opatření měla určité ospravedlnění, odůvodnění Jde tedy o ty čtyři jmenované členské státy. Zatím to ještě nebylo tady dostatečně podepřeno vědeckými poznatky, eh, ale Rakouská agentura pro životní prostředí EFSA eh, nám poskytly novější nyní vědecké poznatky. Chci připomenout, že 16. ledna jsme obdrželi tady studii, eh, studii EFSA, to znamená před týdnem. EFSA věnovala cirka 9 měsíců přípravě odpovědi na náš dotaz, takže dejte nám prosím přece více jak týden Eh, na analýzu eh, této studie. Eh, dejte nám, prosím, alespoň dva týdny na rozmyšlenou, to je přece minimum. Protože, a upozorňovala na to řada z vás, zejména konkrétně paní Gerling upozornila, zdůraznila, že ta odezva musí být přiměřená. EFSA indikovala, slyšeli se to před chvílí, že jsou rostliny, které přitahují včely, jiné, které nepřitahují. Neonikotinoidy se používají u obou druhů rostlin, obou kategorií. Jak u těch, které včely přitahují, jako je eh, slunečnice, bavlna, řepka, kukuřice. Kukuřice je trošičku specifická, protože tam nejde o nektar, ale o gutaci. Tam do toho eh, včely vstupují. Ale jsou některé rostliny, jako je například eh, eh, brambora či eh, cukrová řepa, které vůbec včely nepřitahují, nelákají. Toto vše je třeba tedy vyhodnotit a na základě toho zvážit další kroky a proporcionální přiměřené řešení. Dále, pokud jde o dobré administrativní postupy. My jsme požádali tři dotčené společnosti, to znamená Bayer, Syngentu a Sumimoto, aby se oficiálně vyjádřili. Obrátili jsme se na ně písemně 16. ledna, to znamená v den, kdy jsme obdrželi stanovisko FC a dali jsme jim čas do 25. to znamená do zítra. Nyní tedy čekáme oficiálně vyjádření těchto podniků těchto společností, což doplní eh, kolektivně vyjádření eh, sektoru pesticidů, což jsme nedávno zmiňovali, to těch 15 eh, tisíc, tisíc pracovních míst ztracených a 17 miliard ztrat, jak se zaznělo. Nyní obdržíme tedy ještě jednotlivé odpovědi těchto tří společností. A to vše nám také umožní posoudit situaci. Je normální požádat o stanovisko také ty, kterých se může výrazně týkat nějaký náš návrh, možná ani mít výrazný dopad, je tady třeba zohlednit i stanovisko těchto subjektů. Paní Klás se tázala, zda existují alternativy. Je to trošičku komplikovaná věc. Viděli jsme, že Itálie a Německo zakázaly ošetřování eh, osiv kukuřice, a bylo nám sděleno, že v Itálii to nemělo dopady na výnosy kukuřice či na eh, poškození kukuřice škodlivým hmyzem. Francie to zakázala u řepky a sdělila nám, že také nedošlo k žádným výrazným dopadům, ale v případě řepky třetina osiv je ošetřována a dvě třetiny nikoli. Pardon, to je u kukuřice takto. Takže nyní ještě eh, prostudováme problematiku alternativních eh, způsobů ošetření osiv. Ověřujeme, zda by bylo možné u rostlin, které přitahují včely, zda tedy je možné uplatnit alternativně ošetření osiva. Také eh, proskoumáváme problematiku prachu. Zástupce FC to zde objasnil, já jsem se to také dotkl je důležité pokusit se omezit prach eh, v době výsadby ošetřeného, tedy potahované osiva, eh, v době eh, zavádění granul, neonikotinoidů, pesticidů, tedy do půdy, anebo ošetření sprejem. Je to důležité zejména při výsadbě, při zasívání tedy ošetřeného osiva, Eh, používají se stroje. A je třeba mít takovou techniku, která nebude produkovat mračna toxického prachu z těchto semen. Já dnes nejsem schopen, protože stále ještě eh, toto prostudáváme eh, a ani v pondělí nebudu schopen poskytnout odpověď i v případě, že nizozemská ministrině nadnese svůj bod. V pondělí komise eh, nebude prezentovat eh, návrh regulace, eh, to je příliš krátká časová lhuta. Na druhou stranu, co je jisté, je to, že budeme se snažit zareagovat ve dvou směrech. Za prvé v oblasti výzkumu, protože EFSA a Rakouská agentura už nám to zde řekli. Máme data gaps, tedy určité mezery v údajích, které třeba vyplnit. Podíváme se na to tedy s kolegy z DG pro výzkum. Zda by bylo možné zintenzivnit a dále rozvinout dva projekty, které nyní máme v chodu, týkající se včel, eh, případně eh, začít realizovat nové projekty. Máme tedy eh, projekty v rámci akce výzkum a nejde o soukromý výzkum, protože byly někdy spochybňovány, nebo zde bylo spochybňováno, že jde někdy o výstupy či údaje od fitofarmaceutických firm, kterým nemůžeme při plně důvěřovat. Tady jde o výzkum financovaný Evropskou komisí a členskými státy či e, různými ústavy a vysokými školami, takže jde o nezávislý výzkum a uh, budeme tedy takto působit v oblasti výzkumu a patrně podnikneme také legislativní krok. Ale opakuji, zatím nejsem schopen a není to proto, že bych e, chtěl něco skrývat před vámi, ale prostě dnes nejsem schopen vám říci, jaké body budeme chtít uplatnit v legislativní oblasti. Eh, zvažujeme tedy proporcionální, přiměřené řešení. Prostudováme je, domníváme se, že situace není lhavá, protože zima, včely nevyletávají. Eh, leda, když se oteplí, tak velice rychle eh, vyletnou z úlu a rychle se vrátí, ale Eh, nedostávají se na květy nyní. Co je důležité, je, že eh, první vysadba eh, plodin, zejména kukuřice, proběhne v březnu dubnu, záleží to na regionu. A zejména u kukuřice ta osiva již jsou připravena, již došlo k potahování, k jejich potažení. Třetina osiva u kukuřice tedy se potahuje neonikotinoidy. A to vše je již připraveno. Bude tedy třeba provést odhad celého problému. Máme k dispozici několik týdnů, řekněme, pro zvážení této legislativy, její projednání s různými zainteresovanými subjekty, se zemědělce samozřejmě, kteří jsou tou hlavní dotčenou stranou primární. Dále samozřejmě s odvětvím eh, pesticidů, pochopitelně se včelaři, eh, protože jde o včely, ale nepřímo i o včelaře, kteří nesou dopady, a, a také s orgány členských států a s politickými orgány. Takže je třeba vyřešit určité problémy určité aspekty. Řekněme, do konce února, začátku března bychom měli mít jasno. Do té doby musíme mít jasno, což znamená, že samozřejmě budeme i nadále vyhodnocovat dopady jednotlivých možností, podíváme se na to, Eh, na jaké oblasti, na jaké kroky bychom se měli zaměřit, protože nechceme přijmout opatření, které by nebylo přiměřené, které by bylo disproporční. EFSA uvedla, že eh, existuje pět neonikotinoidů, eh, dva zatím ještě nebyly prostudovány, zanalizovány, ale zdá se, že u těch bude situace méně problematická. Nicméně je vhodné požádat EFSA, aby situace dále vyjasnila. Dále je zde ještě šestá látka, která není neonikotinoid, je to eh, fipronil. U níž jsme také požádali EFSU o vypracování hodnocení, eh, které by mělo být hotovo v březnu 2013. Takže pokud to hodnocení bude negativní, nepříznivé, bude třeba přijmout opatření také proti fipronilu. Ale v tuto chvíli Tedy toto čeká ještě na stanovisko EFSI v březnu. Paní Klas vyzdvihla jednu důležitou skutečnost, a totiž, že je třeba zohlednit včely také při hodnocení rizika pesticidů. Hodnotit tedy, nebo zvážit dopad na včely. Ano, to je klíčové. My jsme požádali EFSU, protože je pravda, že to nebylo dostatečně zohledňováno v minulosti a postupně tedy se naše vnímání měnilo, vyvíjelo, takže jsme požádali um, EFSU, aby lépe eh, vyhodnocovala um, a zhodnocovala specifické riziko pro včely, tedy obecně riziko pro životní prostředí a konkrétně pro včely. A EFSA by měla vypracovat eh, dokument eh, o specifických rizicích pro včely v květnu 2013. To vše je součástí té známé strategie pro zdraví včel, kterou někteří z vás zmiňovali, která byla vypracována v roce 2011, protože je pravda, že problém um, syndromu kolapsu včelstev je vícefaktorový. Má více faktorů za příčiny. Jednak jsou zde některé pesticidy, které hrají roli, dále varoáza, určitě se dává svoji roli, některé zemědělské postupy také a co je nesnadné na této věci, je, že soubor všech těchto faktorů je třeba vyhodnotit jako celek. Od, do, od okamžiku, kdy jsme eh, určili eh, neonikotinoidy v rámci pesticidů jako faktor eh, subletální toxicity, je samozřejmě nutné, abychom okamžitě jednali. Je to jako u chorob, jako je e, varuáza a další onemocnění včel. Je důležité proti těmto věcem bojovat. E, s tím, že samozřejmě nám chybí e, odsouhlasená léčiva, která by nezanechávala stopy v medu a podobně. Je to citlivý problém. A co je ještě složitější, potom jsou zemědělské postupy, Eh, ale tato strategie pro zdraví včel, kterou jsme vypracovali společně s kolegy z jiných generálních ředitelství pro životní prostředí, zemědělství a tak dále, eh, představuje významný dokument, eh, jak to zmiňovala paní Belie. Pan Chrysogelos zmiňoval dopad ošetření osiva na Eh, další eh, parazitní eh, druh hmyzí, což je hmyz, který ničí palmy a datlovníky, zejména tedy v oblasti Středomoří. Nám to ničí krásu měst. Je to velký skarabes, velký brouk, který tady ničí palmy, protože do nich vyvrtává dírky, díry ve vrcholku stromu. Dále, pokud eh, dokážeme zničit toho škůdce, tak sice zachráníme palmu, ale zároveň zničíme včely, takže to není nejlepší postup. Dále eh, je zde postup, kde je možné, eh, kde je možné usekat květy palmy, protože ve, v evropské části Středomoří neprodukujeme datle na toplovnicích, v v Magrebu ano, ale na naší straně středomaří nikoli, takže pokud chceme poprašovat insekt, pesticidy, abychom zabili škodlivý hmyz, musíme dát pozor, abychom, abychom eh, ne, nezabili včely. To je třeba vysvětlit eh, a proškolit všechny zahradníky a příslušné pracovníky obcí a tak dále. Varovat je před těmito škodlivými postupy. Pan Poc hovořil o tom, že jsme změnili názor. Ano, změnili jsme názor, protože obě agentury nás upozornily na riziko eh, na základě vědeckém. Pro komise je eh, obtížné jednat na základě pocitů nebo zpráv od včelařů třeba i. Je pravda, že samotní včelaři už cirka desítku let upozorňovali na riziko neonikotinoidů. Ve Francii si vzpomeneme na demonstrace eh, proti kruze do rošolu a dalším přípravkům už eh, před lety, také v Belgii, ale potřebovali jsme důkazy a nebylo snadné důkazy získat. A díky těmto třem studiím, francouzské, britské a německé, ze začátku roku 2012, nyní máme částečně, částečně v rukou důkazy. Opakuji částečně, protože EFSA říká, že stále ještě mnoho eh, údajů chybí a proto jsme tady změnili pohled, eh, změnili postoj, protože i když jsme eh, mohli mít podezření na negativní dopad na nikotinoidů na včely, nemohli jsme dost dobře přijmout opatření, která by měla výrazný hospodářský dopad na společnosti a na zemědělce pouze na základě nějakých pocitů. Dokonce i na základě principu předběžné opatrnosti je přece jen třeba mít eh, um, určitou, určitou sérii vědeckých prokázaných poznatků. Eh, ne asi úplné poznatky, alespoň částečné poznatky, tak abychom mohli aplikovat princip předběžné opatrnosti. A tady již EFSA prokázala tedy, že eh, navzdory tomu, co si přeje a říká, říká Eh, odvětví pesticidů. EFSA nám říká, ještě nemáme dostatek údajů, nedělejte nic. Eh, ale my tady částečně můžeme aplikovat princip předběžné opatrnosti. Pane předsedo, myslím, že teď jsem odpověděl na všechna vystoupení členů vašeho výboru. Pokud jsem na něco zapomněl, tak samozřejmě jsem ochoten to doplnit. Děkuji. Dobře, Eh, chci si vzít slovo ještě Chris Davis. Veli stručně, eh, protože eh, samozřejmě chápu zhruba to, co říká komise. Vím, že chcete analyzovat, potřebujete více výzkumu a tak dále ale přesto pořád to ještě není úplně jasné. Kdy budeme vědět, kdy předložíte vaše návrhy? Můžete na to odpovědět, prosím. závěry. Poslechněte si závěry Rady pro zemědělství v pondělí, pane Davisy. Já vám neřeknu nic. Dobře, Chris Davis má tedy eh, odpověď na svou otázku. Začneme s druhým kolem diskuzí. Bylo zodpovězeno eh, to, na co jste se ptal? Ne? Ještě žádné otázky nejsou? Ano, Pavel Poc. Pouze velmi stručně se vyjádřím, protože jsem z odpovědí komise neslyšel nic v tom smyslu, že nebo jsem měl pocit, že do roku 2012 to byly jenom takové příběhy a já bych chtěl něco citovat z roku 2003. A mám pocit, že tehdy to byla vědecká instituce, protože eh, to byla agentura pro ochranu životního prostředí USA. Myslím si, že tam se opírají o vědecké údaje. Ehm, tato látka je velice toxická pro miadonosné včely, má potenciál vystavení toxicitě pro včely a pro další opilovače, a, to kvůli reziduím v nektaru a pilu. A, a toxické dopady mohou mít smrtelné nebo sobletální dopady na včely a na reproduktivní schopnost královny. Takže je to rok 2003 a myslím si, že do roku 2012 to nebude nebyly všechno pouze eh, nějaké domněnky, eh, protože je vidět, že vědecké údaje byly k dispozici ještě před studií EFSI eh, provedenou minulý rok. Dobře, chce se vyjádřit ještě někdo další? Není tomu tak dobře, takže v tom případě mohu nyní všem zúčastněným poděkovat. Děkuji panu Poletovi a jeho týmu za zodpovězení otázek. Myslím si, že to byla velmi smysluplná otázka kolegy Davise a tou se budeme ještě jistě zabývat. Děkuji tedy za tuto otázku a teď se můžeme podívat na další bod na pořadu jednání a to jsou výzvy a příležitosti obnovitelných energií eh, na evropském trhu s energiemi. Paní Kukovič bohužel nemůže být dnes mezi námi a proto bych navrhoval, abychom tuto věc prodiskutovali někdy jindy. Ehm, závěrečná lhůta pro zesutosňovací návrh je 29. ledna 2013 12 hodin a ve výboru pro životní prostředí 19. února budeme hlasovat. Výbor ITRE bude hlasovat 18. března a podle všech předpokladů zprávu přijmeme na plenárním, nebo budeme mít na pořadu jednání plenárního zasedání někdy v Dubnu. Tím pádem bod 29, to je má zpráva, kterou už jsem téměř přeskočil, jde eh, o takzvanou snídaňovou směrnici, která upravuje různé věci k snídaňovým produktům, jako je káva, kakao, čokoládové výrobky, marmeláda, různé krémy Eh, potom eh, sušené mléko a další eh, produkty. Po Lisabonské smlouvě je nyní nutné provést úpravu, a to v, v souvislosti s aktiv přenesené pravomoci podle tedy článku 292. Já jsem byl stanoven zpravodajem a při diskuzi o zprávě bylo jasné, že změny, které se týkají definice a popisu produktů, si vyžadují velké pravomoce ze strany komise, tedy alespoň pokud eh, by to bylo řízeno podle návrhu komise, podle mého názoru to v této podobě ale není přijatelné a také u směrnice o jablečné šťávě pardon, o ovocných šťávách jsme se dohodli, jakým způsobem budeme postupovat a já jsem se té linie držel jakožto zpravodaj a také 28. listopadu minulého roku při rozpravě o této zprávě toto doznalo velké podpory od kolegů, tento přístup. Rada v tuto chvíli jedná o této eh, zprávě, o tomto návrhu a v podstatě se blíží naší linii. Takže omezení aktů eh, v přenesených eh, pravomoci eh, bude omezeno z podstatných prvků na nepodstatné nebo na méně podstatnější. Se stínovými zpravodaji bych před plenárním zasedáním se pokusil o přípravu kompromisu. Mělo by to být možné, protože tam v podstatě jsme si zajedno a nyní již pětě čekám na diskuzi. Paní Klás tady dnes zastupuje paní Okony, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo, můžu být stručná. Sofie Okony se omlouvá a prosí o to, abyste byli k ní schovývaví. Dnes nemůže být mezi námi a zdůrazňuje, že je to opravdu důležitá zpráva, důležitá je věcná stránka. U aktů v přenesené pravomoci máme trvalou povinnost dohledu nad tím, jakým způsobem jsou věci implementovány. A tady musíme také opakovaně zdůraznit, že vždy, když dochází k podstatným změnám v základním právu, pak to nenáleží do této kategorie aktu přenesené pravomoci. Takže paní komi- eh, Akony podporuje zpravodaje a jeho přístup a zaměřila se na změny, zanalizovala je. Myslí si, že jsou tady pozměňovací návrhy kvalitní od pana Odyho a Renáte Somr, ale skepticky nahlíží na změny Lindy McEwen a pana Ouského protože v pozměňovacích návrzích 20 a 21 a já jsem e, si to teď zrovna připomněla. Linda McEwen by chtěla zabránit tomu, aby příloha 2 při doplněním, e, tedy aby to nebylo změněno doplněním, ale něčím dalším a je to v podstatě nesrozumitelné a nevím, proč by to jedno mělo být možné a to druhé ne, takže o tom budeme muset ještě diskutovat. Ovšem celkově plně podporuje línie našeho zpravodaje a jistě je dobré navrhované setkání se stínovými zpravodaji uspořádat ještě před eh, hlasováním. Děkuji, paní Reimers. Děkuji. Mně už v podstatě nezbývá v podstatě nic jiného, než souhlasit. My i my zpravodaje v této věci podporujeme a já už jsem velice zvědavá na diskuzi o kompromisu. Myslím si, že se velmi rychle shodneme, protože si myslím, že zas tak daleko, eh, zas tak vzdálené ty stanoviska nebudou. Bart Staes má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, velmi souhlasím. Paní zpravodajku můžeme podpořit i my. Habe ich Frau Liotard? haben wir sonst noch Wortmeldungen? Nein, da möchte der Kommissar. Nikdo další se nehlásí, takže ještě jednou dám slovo komisi. Prosím. Ah. Um, ano, pane předsedo. Samozřejmě vítaná zpráva. Nechci Mm, tu eh, širokou schodu tady moc narušit, ale jak už bylo indikováno minule, komise je přesvědčena, že potřebuje přenesené pravomoci pro takzvané technické nepodstatné prvky, aby mohla hodně rychle a mm, nákladově efektivně reagovat, protože normální postupy pro změnu drobných technických detailů by trvaly příliš dlouho, nebylo by to příliš um, nákladově výhodné. Tady komise lituje, že návrh um, zprávy parlamentu vyškrtává, sou, seškrtává současné pravomoci komise v části B přílohy 1 2036 eh, se týká ingrediencí kaká, čokolády a vyškrtnutí hm, pravomoci um, směrnice 2114 týkající se uh, sušeného um, mléka Eh, návrh je ještě více restriktivní než návrh rady, co se týče džemů, kde si přejete zachovat přílohu dvě ingrediencí, které se mohou používat v džemech. Po, u ovoce, použití ovoce, směrnice má delegované pravomoci pro autorizované ingredience. To je protikladu tomu, co je ve vaší zprávě. Na rozdíl od vás komise vítá návrh 20, pozměňovací návrh 20 paní McEwen jako krok správným směrem. Správně říká, že ve, s, v případě změn receptů džemů eh, by bylo žádoucí mít seznam dalších ingrediencí, což není možné v rámci současného legislativního postupu. Dele, delegování umožní eh, předat eh, komisi pravomoc eh, k doplnění ne nezbytných prvků, třeba mm, procento konduktivity nebo míra polarizace cukru. Proto komise by měla mít právo toto měnit a bylo by příliš náročné a drahé, kdyby tyto změny byly možné pouze v rámci standardního legislativního postupu. Co se týče navrhované platnosti pět let, tato povinnost um, um, dávat zprávy podle návrhu parlamentu, tak komise soudí, že pro tyto směrnice časové omezení povinnost podávat zprávy nejsou přiměřené, vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, že bylo v čase nutné pouze několik změn. Několik málo změn. Děkuji. Eh, divili bychom se, kdyby eh, to znělo nějak jinak. Budeme o tom hlasovat 19. února, pak v plénu v pravděpodobně v dubnu, v dubnu to bude na pořadu jednání k hlasování. Děkuji za příspěvky a nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je bod 31. Chris Davis, současný stav zachycování skladování uhlíku nebo CCS. Chris Davis jako první má slovo. Chris Davis byl zpravodaj směrnice. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Těší mě, že tady zůstalo to tolik členů výboru pro toto eh, jaksi smrtelnou časovou mm, časový slot. Ehm, všechny emise průmyslu, ocelářství, chemii je um, Mm, to tedy představuje velké procento emisí, ale pokrok eh, v implementaci je malý. Vý, eh, věnuje se tomu hodně úsilí, v mnoha podnicích a jedno, mnoho jednotlivců se tomu věnuje, mm, také komise DG Energy, DG Klima, kteří eh, pracují na projektech CCS, ale výsledek je zklamáním. Nedávno bylo známena eh, alokace ENIA eh, 300, to je mechanismus financování a tento výbor vlastně přišel s tou myšlenkou v roce 2008 a přesvědčil radu, aby to akceptovala. Tento finanční mechanismus měl generovat až celkem tedy 6 miliard euro. První dvě třetiny vlastně přinesly pouze 1,5 miliard. Bylo 13 projektů, kteří se ucházeli o ty prostředky a ani před, bylo známeno před Vánoce, že ani jeden projekt neměl uh, pokračovat. Většinu prostředků měl jít do inovacích, ale většina těch projektů financí na mm, tyto projekty nebyla realizováno. Uh, vlastně to byla taková trojnásobná rána, e, protože o ceně uhlíku jsme mluvili, znamenalo to, že NER 300 není tak podstatná jako mechanismus financování, jaký měl být. Ty prostředky vlády, prostředky výnosy z aukcí nejsou takové, jak se předpokládalo. Znamenalo to také, že náklady na Eh, vyrovnání emisí mm, CO2 do atmosféry není, jsou zdaleka takové, jaké měly být. Jak tedy pokračovat? V březnu 2007 Evropská rada řekla, že chce 2 až 12 projektů demonstrace CCS do roku 2015. Budeme mít štěstí, když se schválí jeden, na to, aby se to něco vybudovalo. Tedy jak dál? Máme dva eh, dělení komise, které jsou tady zastoupeny. První otázka, co tedy dál s ENIA 300, druhá fáze? Před několika týdny to mělo přinést 800 tisíc liber, to je včetně peněz, které ještě nebyly vynaloženy. To je možná nějakých 300 milionů mm, dotace na CCS. Ale odkud přijdou ty projekty? Itálie už tady uh, už nemůže pokračovat ve svém programu. Německo ještě netransponovalo ani legislativu z roku 2008-2009. Británie není schopna splnit eh, evropský harmonogram, i kdyby ty peníze byly k dispozici. Pouze holandská a nizozemská vláda bude pokračovat. Ale pokles cen uhlíku na 2,6 euro znamená, že vlastně to financování je prakticky zbytečné. Že načasování toho oznámení, když ten, kdy ten proces začne, kdy Evropská investiční banka dá k dispozici těch, ty, ty Mm, povolenky, 100 je velmi důležité. No, pak DG Energy, který připravuje sdělení, jak pokračovat v CCS. Návrhy již byly vidět, k dispozici. Zde jsou zajímavé nápady regulačního přístupu. Těším se tedy, co nám řekne komise, kde to bude prezentováno, abychom o tom mohli začít jednat. A asi eh, tady budou i jiné návrhy, mám na mysli partnerství mezi vládami, že náklady na CCS projekty jsou značné, ale vlády se musí spojit a musí dostat nějaké pobídky, aby ta spolupráce byla mm, podpořena. Je to důležitá, už skončím, důležitá technologie, nepříliš velký zájem je tomu věnován, když se tady hovoří o všech možných um, obnovitelných energií s různý, různý zástupci různých lobbystů, ale když uh, se chceme zabývat elektrárnami na fosilní paliva, tak tato technologie je důležitější. Takže to předám teď dál komisi a těším se na to, co eh, komise k tomu bude mít. Děkuji. Um, Chris Davis, vy všichni, co jste tady ještě zůstali. Paní Graniny, chcete si k tomu vzít slovo? Chcete k tomu něco dodat? Jinak už dám slovo komisi. Eh, děkuji. No, já chci říci, že já dosti souhlasím s Chrisem Davisem, nevždy se shodneme na všem. Dnes eh, u ETS jsme byli dosti na, eh, jsme nebyli úplně na stejné vlnové délce, ale tady samozřejmě jde o klíčovou otázku, protože bez technologie CCS celá řada cílů, které jsme si stanovili, prostě nebude naplněna. Je pravda, že v Itálii máme jeden významný projekt, který je financován Evropskou unii a narazili jsme na celou řadu problémů, protože často lidé, kteří eh, mají vysoké povědomí o životním prostředí, nevnímají technologii zachytávání a skladování uhlíku jako vhodný cíl k dosahování environmentálních cílů. Takže eh, se trváváme někde na půli cesty, takže titiž lidé vlastně, kteří se tak usilovně snaží chránit životní prostředí a naplňovat environmentální cíle, jsou titiž, kdo se stavějí proti implementaci technologie CCS, protože ji vnímají jako něco, co je v rozporu eh, s naší environmentální politikou. A možná bychom se mohli zamyslet nad nějakou dokonalejší, jasnější komunikač, komunikační strategii evropskou, která by eh, cílila na zvýšení povědomí o této technologii. v případě CCS jsou různé problémy, co se týče ukládání, skladování, všechno to samozřejmě souvisí se vším, s tím, co jsme mluvili dnes dopoledne, že takto se budou tyto projekty eh, financovat. U um, elektrárny to nepovažuji za užitečné, ale v jiných eh, oblastech um, ocelářství, cement, elektrárnách a tak dále, mobilních jednotky, to je důležité. I jeden projekt byl eh, do posud tedy realizován a představa byla jiná. Mm, co se týče s cenou CO2 stojí a padá CCS. Jinak bych, by ty projekty, které jsme měli eh, tedy v úmyslu, by mohly být realizovány. Jsou tady jenom dva členové, takže předám eh, slovo komisi, Jenom mm, eh, ředitel a, a DG Climate Action Low Carbon Technologies. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji vám za to, že jste pozvali komisi na tuto rozpravu CCS. Ano, je pravda, že s touto technologií se pojí celá řada otázek, také ohledně její budoucí role v evropském energetickém mixu. Zatím eh, nemáme eh, demonstrační projekty v Evropě eh, navzdory respektive ty demonstrační projekty jsou plánovány do roku 2015. My nyní analyzujeme důvody, proč technologie CCS není, ne, nezískala to cenu v rámci programu kofinancování NIA 300, protože toto byl jeden z hlavních finančních nástrojů pro eh, převedení této technologie z pilotní fáze a z pilotního objemu eh, do fáze komerčního využití. A nyní jsme ve fázi, kdy informace o eh, prvním kole výzvy k podávání nabídek do NR 300 18. prosince 2012 eh, by byla, bylo přijato rozhodnutí. Je pravda, že pouze obnovitelné zdroje energií získaly tedy prostředky v objemu 1,2 miliardy eur, ovšem CCS nikoli. Eh, předběžná analýza eh, žádostí o financování z tohoto programu nám umožňuje učinit se obrázek o tom, jaký byl zájem o tuto věc v EU v roce 2010. Mohu vám tedy říci, že jsme obdrželi 13 žádostí o spolufinancování projektu CCS, tedy 13 žádostí, což téměř odpovídalo cíli Evropské rady. 13 projektů v různých kategoriích a bylo Eh, dobré vidět, že tyto projekty, tyto žádosti byly vysoce kvalitní, eh, technicky zralé a měly podporu členských států. Ale to byl rok 2010. Celý proces hodnocení náležité péče v rámci vyhodnocení těchto projektů eh, zabral téměř dva roky. Všechny tyto projekty prošly, což znamená, že s nimi bylo všechno v pořádku. Postupu programu NR300 ovšem vyžaduje finální souhlas členských států, které předkládají tyto žádosti o spolufinancování. A tady ty projekty už selhaly, protože jenom jeden z nich byl potvrzen eh, tím předkládajícím členským státem. Eh, ovšem pár týdnů, o pár týdnů později byl stažen. Takže my jsme začali klást dotazy, analyzovat důvody, proč nakonec tyto projekty nebyly potvrzeny členskými státy. Dnes můžeme říci, a e, to nám také sdělili členské státy jako důvod, proč ty projekty v té, v té finální fázi svého programu tady nebyly potvrzeny, e, byl ten, že chyběly prostředky na e, straně členského státu nebo provozujícího subjektu. To znamená, nedostatečné finance. Kromě toho došlo ke skluzu s vydáváním povolení. V některých členských státech ty projekty jsou velmi složité, potřebují eh, celou řadu eh, ekologických povolení. A v některých případech došlo tedy k časovému skluzu nebo prostě ta povolení vůbec nemohla být vydána. Dále to byl někdy případ eh, konkurence vlastně mezi vnitrostátní arenou, a, nebo někde tam byl konkurenční projekt. Ovšem um, nedoběhlo to celé včas, aby daný členský stát mohl nám potvrdit jeden, dva či tři eh, projekty. Eh, a dále dalším důvodem eh, byla také očekávání vývoje ceny emisí uhlíku. Když to byl pouze jeden z důvodů, ne ten hlavní, pro nepotvrzení žádostí. Komise vypracuje analýzu, detailní analýzu pro výbor pro klimatické změny, eh, proč tyto eh, projekty u technologie CCS eh, neuspěly v rámci programu NR300 a vždy existuje druhá šance, existuje druhé kolo výzev k předložení žádostí v rámci programu NR300, tak je to stanovo v legislativě. Zatím ještě příslušné datum nebylo určeno, ještě zbývá vykonat celou řadu procesních, eh, procedurálních kroků, než tomu bude moci dojít. Nejprve eh, musíme mít zprávu eh, výboru pro klimatické změny, její projednání členskými státy. Takže pokud je o druhé kolo, v tomto programu dnes je těžké odhadnout, kde k tomu může dojít a v skutečnosti ovšem tedy je, že první kolo navzdory vysokým očekáváním protože byly zmiňovány 4 miliardy. Nakonec e, bylo alokováno 1,5 miliardy, ale přesto to první kolo vnímáme jako úspěch, protože skutečně e, celá řada žádostí e, získala spolufinancování a ze 27 členských států jich bylo 16, které předložily úspěšně projekty do NR300. Také bych rád řekl, a to jak oblasti demonstrační, ale také pro politickou oblast. Chci říci, že komise bude vypracovat zprávu o plnění směrnice o CCS, s tímž to je tedy zpráva pro komisi, eh, pardon, pro radu a parlament podle dané směrnice. Tato zpráva má být vypracována letos a myslím si, že i toto bude dobrá příležitost podívat se hlouběji na politické či koncepční důvody proč technologie CC, proč se technologie CCS zatím nedaří v Evropě využívat v komerčním rozsahu. Je tady třeba mít na paměti toto vše. Analýza eh, výsledku prvního kola NR300 a analýza plnění směrnice o CCS nám možná umožní učinit si jasnější představu o tom, jaké další kroky podniknout, pokud vůbec nějaké, eh, tak aby tato technologie nabyla komerční rozměr a byla zcela zprovozněna v Evropě. Eh, poprosím ještě kolegu, aby mne doplnil, prosím. Děkuji. Děkuji. A eh, dále tady máme Hanze von Vilena z Generálního ředitelství pro energie. Děkuji. Eh, jenom bych doplnil to, co řekl můj kolega o podpoře ENA 300, NER 300 a, a eh, jsou tady určité eh, návrhy postupu k CCS a už to bylo v pracovním programu komise roku 2012. Nakonec jsme rozhodli, že nejsprávnější bude vyčkat na výsledek eh, NER 300 eh, předtím, než tedy předložíme toto sdělení a samozřejmě sdílíme to zklamání, které tady zmínil Chris Davis, pokud jde o stranu CCS, eh, o celého tohoto eh, řízení a máme podobné obavy, které souvisí, nebo výhrady, pokud jde o projekty z ekonomického programu obnovy kde původně bylo také šest eh, velkých projektů CCS. Jeden z nich byl oficiálně uzavřen, ukončen, to byl německý projekt, ale je tam pět dalších projektů, které, jak uvedl Chris Davis, eh, vyvolávají celou řadu otazníků. Takže opravdu jsou tady vážné obavy, pokud jde o budoucnost CCS v Evropě a z tohoto důvodu si myslíme, že nyní je na čase předložit toto sdělení. Jedna verze tohoto textu eh, tady už byla eh, jak si do ní bylo nahlédnuto a já bohužel k tomu nemohu nic říci, ale velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom to sdělení dopracovali co nejdříve a podle našeho názoru je to velice důležité sdělení také v situaci, kdy dnes eh, jsme svědky toho, že eh, dochází eh, k návratu k fosilním palivům a to potom vyvolává další kroky, rozvoj břidlicového, nebo vedlo k tomu třeba rozvoj, další věci, rozvoj břidlicového plynu v USA a dále. Takže potenciálně tady v podstatě vidíme, eh, že emise z výroby energií v Evropě stoupají kvůli tomu, že je zde větší podíl uhlí při výrobě energií a tím pádem potřeba CCS je ještě nalehavější. Takže velmi eh, pečlivě to sledujeme nebo pracujeme na tom. Nemohu vám zatím slíbit, kdy předložíme něco konkrétního. Připravujeme na komisi ještě celou řadu dalších dokumentů, které souvisí s dlouhodobějšími politikami, s klimatem, energiemi, včetně zelené eh, kniz, knihy eh, k období po roce 2020 a v této souvislosti musíme vidět i dokument k CCS. A teď eh, si myslíme, že tedy eh, později k tomu ještě něco předložíme. To je vše, co můžu k této věci v tuto chvíli říci. Děkuji, Chris Davis. Děkuji. Je obtížné na to něco říci, protože um, ta situace je taková, jaká je a v tuto chvíli cena uhlíku je taková, jaká je. A to opět všechno změnilo. A já předpokládám, že můžeme předpokládat, že v druhé fázi eh, NRA 300 eh, tam budou další prostředky, přestože tento proces má být otevřenou soutěží eh, a Eh, je to tak, eh, přesto je to velice eh, jaksi zastřené a pak je tady ještě jeden nizozemský projekt, jsou tady ale problémy mezi komisí a nizozemském a já doufám, že to bude vyřešeno předtím, než se začne s závěrečnou fází NRA 300. Kdyby alespoň jeden projekt tedy měl pozitivní odezvu, tak by to bylo dobré. A pak je tady také otázka toho, jak využívat eh, prostředky EPR a jestli je tady vůbec nějaká pružnost v tom, jak využít eh, ty finanční prostředky, tak jak existují, protože tady je celá řada projektů, eh, které měly být financovány, ale nebude to vynaloženo, takže by měly se vrátit to do obecného rozpočtu a obecný rozpočet, ten by tedy měl být k dispozici, ale já nevím, jestli tam bude dostatečná průznost na to, abychom tu otázku mohli vyřešit. Potom něco trošku optimističtějšího. Spojené eh, království eh, tady eh, podává informace, že pokud je o NRA 300, navzdory tomu všemu chtějí pokračovat CCS, hlavní město a i mechanismus pro financování, který bude potřeba eh, pro eh, demonstrační projekty, že, že vlastně s tím chtějí pokračovat. No, eh, bohužel zatím se nic neděje, dokonce ne, nebyla přijata ani žádná rozhodnutí a možná se nic nestane během dalších dvou let do dalších voleb. Dobře, děkuji, tím jsme dospěli k závěru dnešního dne k závěru tohoto bodu i celého programu. Já děkuji kolegyni a kolegovi, kteří to tak dlouho vydrželi a diskutovali až do poslední chvíle. Příští zasedání se bude konat 18. a 19. února tady v Bruselu. 18. to bude začínat v 15 hodin a končit v 18.30 a 19. 9 až spolední přestávku až do 18.30. Přeji vám šťastnou cestu domů a příjemný večer. Končím dnešní zasedání.